Okay. Yeah, yeah. Do la parola. Do la parola al vicepresidente. Předávám slovo místo předsedovi Vojčechovskému. Pane předsedající, šanovní państwo. Pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové, Polsko na Polsko dopadla tragédie, kterou vnímají a cítí i ostatní eh, lidé, obyvatelé Evropy. Došlo k úmrtí prezidenta Kačinského, jeho ženy, posledního eh, prezidenta exilového, který eh, vedl tedy z Londýna, Polsko, a zhruba deset um, poslanců polských, někteří ministři zemřeli, eh, také um, hlavní představitelé důležitých institucí polských, eh, um, hlavní velitel generálního štábu a eh, navíc ještě zemřeli spolu s nimi příbuzní obětí z Katyně. Ti všichni zemřeli na cestě do Katyně, na místo, kde bylo zabito 22 tisíc, eh, více než 22 tisíc eh, důstojníků polských na Stalinův příkaz před 70 lety. Mezi oběťmi eh, jsou i příbuzní eh, lidí, kteří zemřeli před 70 lety. Eh, je to veliké drama a všechny nás hluboce zasáhla tato nesmírně zarmocující událost. Dnes v Katyni se se staví ty druhý monument, který připomíná tu druhou tragedii. A proto prosím, uctěme oběti této katastrofy pana Lecha Kašinského a všechny další, kteří zemřeli společně s ním. Žádám vás proto o minutu ticha. Dziękuję bardzo. Grazie. Gra- Děkuji panu místopředsedovi Vojčechovskému, děkuji také vám všem. Tato tragédie eh, se dotkla nás eh, všech. Já jsem byl eh, ve Varšavě, abych se sežil s panem ministrem Markem Zavinským a mohu říci, že toto je opravdu drama pro všechny. A teď eh, tedy zahájíme eh, práci, která souvisí s naším programem. Především eh, se jedná o přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte výhrad, budeme považovat pořad jednání za schválený. Jak už bylo sděleno minulý týden, především dáme slovo paní Jegle, která nám stručně vysvětlí výsledky jednání s radou ohledně ochrany eh, zvířat využívaných k vědeckým účelům a jaké to bude mít ještě eh, další vývoje. Následovat eh, bude studie o kontrole stavu SZP. Následovat bude tedy výměna názoru s komisařem Dacianem Čološem a budeme také probírat budoucnost společné zemědělské politiky po roce 2013. Chci vám ještě sdělit, že tlumočení bude dispozici ve všech jazycích dnes a já předám slovo hned paní Jegle. Prosím, máte slovo. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za to, že mám tuto možnost eh, stručně a krátce pohovořit eh, o dnešním stavu eh, trilogu o nové směrnici o zvířatech ve výzkumné oblasti. Roka půl jsme pracovali na tomto tématu a to velmi intenzivně. Jsem velmi ráda, že jsme 7. dubna mohli ukončit tuto práci poté, co jsme mohli potvrdit v polovině Eh, prosince první část kompromisu, takže 7. čtvrtý jsme uzavřeli druhou část kompromisu. Šlo o poslední eh, trialog, eh, tedy to, co se dříve nazývalo komitologií a dnes to má oficiální název nový. Šlo tedy ve smyslu Lisabonské smlouvy o nalezení kompromisu, který by posílil naše postavení. A já se domnívám, že se nám toto velmi dobře podařilo podařilo. Dovolte mi, abych nyní poděkovala všem, kteří v rámci tohoto roku a půl spolupracovali na této záležitosti. Chtěla bych se tedy obrátit eh, na pracovníky eh, nejrůznějších služeb. A především se obracím na Petrika v tomto výboru, ale hovořím také eh, na adresu pracovníků jednotlivých politických skupin, kteří velmi úzce spolupracovali. Děkuji všem stínovým eh, zpravodajům a děkuji také komisi, děkuji také švédskému a španělskému předsednictví. Platná směrnice o ochraně zvířat používaných v vědecké a výzkumné oblasti eh, je z roku 86 a na základě dnešní dohody eh, se eh, dosáhlo toho, že v průmyslu i ve výzkumu jsou stejné podmínky, které dnes platí a tyto nové podmínky jsou závazné pro celou Evropu. Podařilo se nám všechny procesy také kategorizovat kategorizovat eh, ohledně úrovně bolesti a eh, prosadili jsme zákaz eh, těch procesů, které vedou ke nejvyšší úrovni bolesti. Bez předběžného povolení regulační regulačních orgánů není možné provádět eh, projekty, pokud není možné eh, očekávat pozitivní eh, souhlas v určité oblasti etické posouzení a také posouzení slučitelnosti projektu s požadavky, které my stanovujeme na snížení úrovně bolesti a další podmínky pro život zvířat. Novinkou je tedy, že každý členský stát musí mít svůj výbor pro etiku a ochranu zvířat zde eh, má určitou konzultativní úlohu a eh, je nutné také zajistit eh, výměnu nejlepších praxí. Je nutné využít alternativní procesy, pokud jsou uznány a počet zvířat musí být snížen na minimum. Členské státy jsou zavázány, aby jednotlivá opatření a také metody jednotlivých procesů byly dále zlepšovány tak, aby eh, obavy, strach, trvalé následky a bolest pro zvířata eh, byly vyloučeny anebo minimalizovány. Máme zde tedy eh, princip redukce na minimum, které, který jsme prosazovali ve všech možných postupech. Evropský parlament při jednáních a také ve svém prvním čtení 1 května 2009 eh, eh, udělal všechno pro to, aby bylo možné eh, dosáhnout minimalizace využití zvířat. Snažíme se o to dlouhodobě. Jsme si však zajedno v tom, že dnes ještě nemůžeme zcela vyloučit zvířata při testování a zkoumání. Roka půl jsme v parlamentu, ale také mezi dalšími dalšími institucemi eh, se snažili dosáhnout eh, řešení, eh, které by mohlo sladit jednotlivé požadavky, jak požadavky také výzkumných organizací a požadavky na nejvyšší ochranu zvířat pro celou Evropu. Jde přitom eh, o dodržování nejvyšších eh, standardů ochrany zvířat a také nejvyšších výzkumných požadavků. Eh, všichni stínoví zpravodajové při zasedání trialogu souhlasili s tímto návrhem a proto vás prosím, pane předsedo, aby se připravil eh, dopis jménem našeho výboru na adresu španělského předsednictví a požádal Eh, o to, aby byla, byl přijat náš souhlas s návrhem. Eh, důležité je přitom vědět také to, že právní služba Evropského parlamentu velmi intenzivně se zabývala touto záležitostí a v radě eh, tedy bude zajištěno to, aby vše bylo dobře kontrolováno také z hlediska právníků

a lingvistů. Až poté tato zpráva bude ještě jednou nám předložena po této eh, korektuře a pak při zasedání tohoto výboru budeme moci prodiskutovat eh, tento návrh zprávy. V druhém čtení a pak eh, doufáme, že se to ještě podaří za španělského předsednictví. Bude možné tedy tuto zprávu a návrh návrh eh, přijmout. Eh, nejpozději by to mělo být eh, v září a já doufám, že bude možné tento časový rámec také dodržet. Děkuji vám. Grazie, grazie. Děkuji, Elizabeth. Nepochybně. Jsem rád, že jsme dokončili tuto práci úplně vynikajícím způsobem a já ti za to děkuji. A teď budeme pokračovat prezentací studia. Chci připomenout, že Dnešní schůze je webstreamována. Budeme tedy pokračovat, jak jsem říkal, prezentací studie o e, provedení kontroly stavu SZP v členských státech, e, zejména s ohledem na nové články 68 a 69 na řízení ES 73 2009. Rád bych zde přivítal pana Imona Pice a pana Hanese Vimra, kteří jsou autory této studie. V zápětí předám slovo panu Picovi, aby nám mohl přednést eh, tuto studii a následovat bude krátká rozprava o této studii. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Eman Pitz a chtěl bych vás informovat o tomto návrhu studie, která se týká provedení kontroly stavu společné zemědělské politiky v členských státech, zejména s ohledem na nové články a tak dále. Tato studie byla zadaná parlamentem, nevím, zda vás zajímají podrobnosti o tom, jak to vypadá s těmi nejnovějšími změnami a jak se promítají do praxe. A nyní, co se týče té samotné studie, tak mám připravenou prezentaci, ve které se pokusím uh, stručně popsat cíle této studie také pohovořím podrobněji o samotném nařízení 73 2009 a také se po, podrobně podíváme na to, jak je toto nařízení um, zaváděno do praxe a dále máme některá pozorování, která se týkají i e, konečných poznatků a o těch poznacích také budu hovořit později. Také máme ještě některé poznámky a komentáře, které se týkají Um, některých nejnovějších uh, změn a nejnovějšího vývoje. Za prvé, uh, hlavním problémem nebo hlavní otázkou zde, jsou zde takzvané oddělené platby, dále volba modelu plateb a dále je zde něco nového, to jsou tedy uh, podpory poskytované jednotlivými členskými státy, neboli tedy ta, ten systém zvláštní podpory. To je velice zajímavé a také jsme se tomu v naší studii velice věnovali. Také se to týká právě článků nařízení, eh, konkrétně článku 68 a 69. A my jsme se v té studii na to soustředili a doufáme, že tedy dokážeme reagovat na to tak, jak jste chtěli, abychom se tomu věnovali. Jaké byly cíle této studie? Co jste po nás žádali? Eh, snažili jsme se nejprve eh, vypracovat určitou perspektivu, určitý výhled toho, jak bude vypadat společná zemědělská politika, až tedy budou plně eh, provedeny všechny změny, které vyplývají z kontroly stavu SZP. Ta kontrola stavu ta proběhla asi před rokem, čili zatím ještě to není všechno provedeno do praxe, nicméně už máme určité signály, také eh, někde probíhají určitá vyjednávání, která se týkají dalších změn a i dnes odpoledne také běží určitá jednání. Asi vás tedy zajímá, jak to dopadlo tedy s těmi změnami, na kterých jsme se dohodli před 18 měsíci. Druhým cílem této studie bylo zvážit jednotlivé volby, jednotlivé možnosti a alternativy, které si zvolily jednotlivé členské státy protože nařízení umožňovalo řadu různých alternativ a také e, dovolovalo členským státům určitou libovůli, aby tedy mm, vzali v úvahu různé možnosti. My jsme se snažili podívat se na ty jednotlivé možnosti, kdo e, jaké možnosti e, vzal v úvahu a Eh, podrobnější informace. Dále jsme také se snažili poskytnout analýzu na základě stávajících informačních zdrojů. Co se týče naší metody, tak rozeslali jsme dotazníky. Ne všechny dotazníky jsme již obdrželi vyplněné, protože zatím je to skutečně ještě návrh studie, ještě to není kompletní, ale už máme eh, určit, už máme tedy eh, určité informace, ale ještě nemáme tedy kompletní informace ze všech členských států. Klíčovým právním předpisem, kterým jsme se zabývali, je nařízení 73 eh, z roku 2009, které se týká jednotných eh, zemědělských plateb. Toto nařízení provádí některé aspekty té tzv. kontroly stavu eh, společné zemědělské politiky. Toto nařízení například zakazuje tedy ten princip vynětí zemědělské plody z produkce, také zavádí různé možnosti tzv. modulace ale toto konkrétní nařízení 73 2009 tedy tyto věci neřeší, těmi se nezabývá, protože toto nařízení je spíše technické a e, jedná se tedy zejména o oddělení plateb, o výběr e, těch platebních systémů a také o ty nové národní e, nebo vnitrostátní systémy podpory Čili my se budeme zabývat těma, těmito třemi technickými věcmi, které jsou ošetřeny tímto nařízením. První touto věcí je tedy tzv. decoupling neboli oddělení plateb. E, nařízení říká, že do roku 2012 je nutné ukončit systém vázaných e, Eh, vázaných podpor. Nicméně jsou zde určité výjimky, které se týkají kráv bez tržní produkce mléka, eh, ovčího a kozího masa a také některých, zeměděl, eh, některých z, zeleninových, mm, některé zeleniny, takže teda tyto platby mohou ještě pokračovat i po roce 2012. Co se týče stávající situace, tak některé země již provedly veškerá, veškeré příslušné úpravy a to ještě dříve, než bylo nutné. Podle našich odhadů eh, je to tedy tak, že 87 přímých podpor v roce 2009 již nebylo vázáno, již bylo odděleno. A my jsme také přesvědčeni, že během roku 2010 to číslo ještě se zvýší asi na 99%. Ještě tam zbydou určité podpory, které stále ještě budou vázány, ale v tom, cel, v tom celkovém množství to bude zanedbatelné množství. Eh, také ještě jsou zde eh, nové, eh, nové náhrady nebo nové vázané platby, které se zavádějí. A když hovoříme o oddělení plateb, tak musíme stále mít na paměti, že zároveň však existují určité nové vázané náhrady a je to tedy dovoleno. Čili co se, co se týče toho oddělení, toho systému oddělení plateb, tak ten cíl, který byl stanoven, bude splněn a dokonce některé členské státy už jej splnili ještě předtím termínem, než eh, bylo nutné. Nyní zde máme článek 63, který se týká právě oddělení plateb. Tento článek dává členským zemím novou, nové možnosti, nové alternativy. Když fungoval systém oddělování plateb, tak e, tedy ta, ta, ty běžné platby byly součástí těch jednotných plateb. Nicméně článek 63, který je novým článkem, tak ten článek umožnil členským státům, aby využili e, zisky nebo výnosy k tomu, aby podpořili určité, určité druhy zemědělských činností, které nebyly, ehm, které ne, nesouvisely s těmi, eh, s těmi ehm, oddělenými, pardon, s těmi vázanými platbami. A například Francie toto využila, eh, například na eh, prémie na ovce, na prémie na jetečný skot a také na ehm, určité plodiny. A dovol, umožnili skupině farmářům využívat tyto podpory, zejména co se týče podpory pastvin a zatravněných oblastí. A tedy e, byl, došlo tedy k velkému transferu od toho e, sektoru e, plodin do podpory pastvin a zatravněných oblastí ve Francii na základě tohoto rozhodnutí. A právě na to využili ten článek 63. Myslím, že žádná jiná země toto neučinila ve stejné míře. Ale pak je zde další příklad Německa a Finska. Německo a Finsko plánují využít tuto možnost, sice tedy v menším měřítku, ale chtějí to využít pro rok 2012. Nyní se podíváme na další část naší studie. Ta se týká modelu plateb. V roce 2003 zde eh, bylo tedy, byla možnost, nebo bylo zde ustanovení, které dovolovalo vybrat eh, ten model platby. A takovou tou preferovanou variantou byl model paušálu. Eh, s tím, že tedy umožňoval ještě různé regionální variace. A člen, staré členské státy si tedy mohli vybrat, nebo všechny členské státy si mohly vybrat. Člen, starší členské státy se rozhodly, že po určitou dobu budou využívat ten starší model a také využívali určité hybridní smíšené modely, které byly částečně tedy založené na tom starším a na tom novějším modelu. Nové členské státy si mohly zvolit je zjednodušený model, jednodušší model než ten model toho paušálu, model SAPS. Eh, nové právní předpisy v roce 2009 na to navázaly a dovolily používat tyto alternativy minimálně, nebo tedy do roku 2012. Čili stále ještě si členské státy, ty starší státy si mohou zachovat ten starší model a ty nové členské státy si mohou eh, zachovat ten nový model SAPS do roku 2012. Nyní, jaký je nejnovější vývoj? Pokud se podíváme na 27 členských států, tak eh, nás zajímalo, kolik z těchto členských států využívá ten tzv. preferovaný model. Pouze dva, pouze Slovinsko a Malta. Dále jsou zde tři členské země, které by chtěly do roku 2012 zavést systém těch paušálů. Je to Maďarsko, Lotyšsko a Spojené království, nicméně ve Spojeném království je to pouze Anglie. Uh, a Německo by to chtělo zavést tento systém paušálu do roku 2013. Již jsem hovořil o tom, že ta studie ještě není zcela dokončena, protože ještě čekáme na vyplněné dotazníky od několika zemí. To znamená, vypadá to, že jsou zde ještě možná další země, které by chtěly do roku 2012 zavést ten systém paušálu, ale nemáme to eh, v této prezentaci, protože ještě jsme neobdrželi všechny dotazníky. Nicméně již nyní víme, že 10 členských států z té původní patnáctky používá ten starší, ten historický systém a šest používá hybridní systém. Spojené království používá oba, historický i hybridní. A dále osm nových členských států používá systém SAPS. Také jsme se v našich dotaznicích ptali, zda mají e, určité plány, zda členské země mají plán do roku 2012 zavést ten preferovaný systém. A mnoho zemí říká, že takový plán u nich zatím není. Čili je zde kontrast, e, pokud to porovnáme se systémem toho oddělování plateb protože ten systém oddělování plateb byl velice rychlý, nebo tam ten vývoj byl dynamický, když to zde to vypadá, že e, ten vývoj je zpomalený. Co se týče výběru toho modelu, tak je také ještě jedna věc, která se týká nových členských států. Nové členské státy získaly dovolení, aby používali speciální tzv. doplňkové platby neboli top-up payments – během určitého přechodného období, které tedy je, které bylo mm, do 2012 těch deseti no, e, členských zemích a do roku 2016 v Rumunsku a v Bulharsku. Většina nových členských států tuto možnost doplňkových plateb využila. Čili vedle e, těch e, podpor, které přichází z Evropské unie, z fondů Evropské unie, tak jsou zde ještě zvláštní doplňkové platby, které jsou financovány vnitrostátními rozpočty. Některé tyto doplňkové platby jsou vázané, ale e, celkově je jejich výše malá a celkově, ty, celkově se používají pouze ve dvou sektorech. A také čím se to, eh, čím bude končit to přechodné období, tak tím se budou snižovat mm, tyto platby, protože tyto platby musí být eh, ukončeny do roku 2012 eh, v případě těch deseti zemí. Nás zajímaly Eh, také eh, takzvané tedy eh, platby nebo takzvaná zvláštní podpora podle článku 68 a 69. Podle tohoto nařízení je zde možnost ještě používat takzvanou zvláštní podporu a až do výše 10 národních stropů. Cíle této zvláštní podpory, které byly identifikovány v nařízení z roce 2003, se týkají zvyšování kvality produktů anebo ochrany životního prostředí. Nařízení z roku 2009 rozšířilo seznam cílů, pro které lze používat tuto zvláštní podporu a také byla zjednodušena eh, administrativa, která s tím souvisí. Jaké jsou klíčové změny? Klíčovou změnou je to, že tyto podpory se mohou používat na ekonomicky citlivé oblasti eh, pro eh, například pro mlékárenský sektor, pro hovězí maso, ovce nebo eh, pěstování rýže, což je velice důležité, protože zde chceme podporovat ekonomicky citlivé oblasti nebo ekonomicky citlivé sektory, odvětví. Nyní se můžeme opět podívat, jak vypadá situace v praxi. Článek 68 a 69 byl zaveden již ve 22 členských státech, to je tedy situace v roce 2010. V roce 2007 to bylo pouze v 8 členských státech, čili vidíme, že zde ta aktivita eh, je velice mm, významná. 14 členských států má programy, které se týkají sektoru mléka a mléčných výrobků, 7 eh, má podporu v odvětví skopového masa. Nyní je to tedy 8, protože irská vláda zavedla tento program minulý týden. Je to tedy zvláštní podpora pro skopové a kozí maso. E, čili to číslo místo 7 je tedy 8, takže 8 e, pro odvětví skopového a kozího masa a 3 členské státy mají podporu pro sektor hovězího masa. Čtyři členské státy se také rozhodly a, e, že budou mít zvláštní programy pro pojištění úrody, hospodářských zvířat a plodin. A také je zde možnost podporovat e, boj proti živočišním nákazám a chorobám rostlin. Pouze Francie se proto rozhodla, nicméně e, plánuje to teprve na rok 2011. Toto jsou všechno příklady nových možností, které nabízí toto nařízení. Eh, programy, které eh, byly zahájeny v roce 1993 a které se týkají životního prostředí a zvyšování kvality, budou pokračovat, i když ne ve stejné výši. Členské země často mají možnost vlastně nahradit eh, ten starý program tím novým. Můžete využít až 10 svých vnitrostátních stropů. Otázkou je, kolik zemí toto dělá. Vidíme zde tabulku a vidíme, že jsou zde velké rozdíly. Je zde pět zemí, které v letošním roce chtějí vynaložit více než 7,5 svých vnitrostátních stropů. Je to tedy Slovinsko, Řecko, Maďarsko, Finsko a Itálie. Jsou to tedy země z různých částí Evropské unie. Ve druhé skupině jsou země, které používají zhruba polovinu. Francie, Portugalsko, Španělsko, Česká republika a Lotyšsko. Na druhé straně je pět zemí, které nevyužívají tento systém vůbec, což je tedy další druhý extrém. A eh, jednou z tou zemí je Spojené království, ale je pravda, že ve Skotsku určitý program takový je, takže nelze zcela říci, že Spojené království sem také spadá. Pak je zde Německo a Švédsko, které eh, vynakládají méně než 1% a pak eh, skupina zemí která vynakládá 1 až 2 Čili každá země se k tomu staví jinak. Některé země vynakládají téměř těch maximálních 10 a něk, ostatní země vynakládají minimální částky. E, nařízení e, tedy hovoří o tom, že ty finance lze vzít buď z úspor v jiných, eh, v jiných položkách, nebo také lineární redukcí těch jednotných plateb, anebo kombinací. Francie a Itálie se rozhodly, že sníží jednotné plavby o 4,5 a o 3,8 Některé členské státy používají pouze ty úspory a nebo ty rezervy a nové, noví členové často používají eh, snížení nebo ty, ty redukce. A co se týče celkové situace, je tedy to, že můžeme říci, že v roce 2010 se předpokládá, že celková výše na tyto programy bude činit 1,6 miliardy, což můžeme porovnat se situací v roce 2009, kdy to činilo 425 milionů, čili jedná se o čtyřnásobek a Celkově se jedná asi o 4 úspor jednotlivých členských zemí. Obávám se, že už nemám tolik času, takže nyní ještě přejdu eh, rychle k některým našim zjištěním a mm, pozorováním. To znamená, že eh, oddělení plateb je nyní mnohem eh, rozšířenější, než jak se očekávalo v roce 2003. Nicméně členské země nemají dost, dostatečnou možnost volby je také nutné mít na, pomě- na paměti, že na základě, 68, na základě článku 68 také byly za, eh, zavedeny některé nové vázané dotace. Ne, ne, ne, nejsou příliš eh, významné, co se týče možnost, eh, co se týče výše, ale je také důležité na ně nezapomínat musíme říci, že ta naše e, situace ještě zatím e, neodráží to preferované řešení. A je také zde ještě minimální vývoj e, k tomu paušálnímu systému. Otázkou je, proč k tomu tak je. Za prvé, jedná se o příliš daleký cíl. Pokud hovoříte o roce 2012, tak proč bychom měli něco dělat v roce 2010 nebo 2011? Čili Eh, možná, že některé země k tomu přistupují tak, že zatím ještě není třeba toto provádět, protože ten cíl je dlouhodobý. Za druhé pak je zde také um, otázka, zda se celá ta politika ještě nebude měnit. A některé členské státy říkají, že přece nebudou něco měnit, když ještě budou možná další změny v budoucnu. A to je také možná ta, ten důvod, proč se členské státy staví vlastně k tomu, aby zaváděli systém paušálů, e, protože země říkají, že budou na to muset e, vynaložit spoustu úsilí a spoustu administrativy a možná, že po tom roce 2012 nebo 2013 se to změní ještě nějakým úplně jiným způsobem. A za třetí, některé členské státy by chtěly zachovat ty historické základy pro výpočet plateb. Ještě stále probíhají jednání, uvidíme, jak dopadnou, ale jsou určití ministři, kteří chtějí zachovat a samozřejmě pak ta jednání se mohou ještě táhnout. Eh, také, eh, tedy co se týče toho článku 68, tak ten se využívá mnohem více, než se předpokládalo v roce 2003 a zejména se to týká Eh, opatření, která podporují mlékárenský sektor. A jak víme, tak některé členské státy k tomu přistupují s velkým nadšením a čerpají až 10%, a jiné naopak se k tomu staví velice vlažně. Eh, také ještě bych eh, chtěl poděkovat všem odborníkům z členských států a komise za jejich podporu při vypracování této studie. Děkuji za pozornost a těším se na případné dotazy. Děkuji. Když hovoříte o využívání úspor k financování článku 68 a 9, co přesně máte na mysli? Eh, eh, Úspravy, uh, úspory jsou chápány tak, že je stanoven národní strop. A pokud už jsou tedy prostředky, které nebyly z, těchto, z tohoto stropu vyplaceny zemědělcům, dají se využít eh, s ohledem na článek 68 a 69. Prosím, nechte eh, mm, panu Petrovi čas na to, aby mohl odpovědět. Nejdříve pozbíráme další dotazy. Ještě někdo si přeje na něco se zeptat? Prosím. Luis? OK. Intanto Albert. Albert, prosím. Poi Luis. Luis. Vielen Dank, Herr ano, děkuji pane předsedo a děkuji zpravodaji za přednášku. Jako koordinátor jsem se zúčastnil zadávání této zprávy a nyní byla zpráva předložena a nechci tím nijak kritizovat experta, který byl tímto pověřen. Ale já jsem si přitom myslel, zda je nezbytné zadávat zprávu na toto téma. Vždyť byly předneseny určité samozřejmosti, které komise by měla mít. Členské státy přeci musí předkládat zprávu o pokroku ve SZP a komise by mohla toto předložit také tedy to, co jsme teď dostali eh, po zaplaceni. Jsme velmi rádi, že kontrolní výbor pro rozpočet toto nekritizuje. Co se týče oddělení plateb, v Německu máme ten model, kdy postupně se oddělují platby a to po přechodnou dobu 3-4 let jsme toto oddělení provedli se celá a viděli jsme, že existují pro a proti. Jsou zde zemědělci, kteří jsou v méně výhodných oblastech, kteří na to doplatí, ale zase zemědělci třeba v oblasti pastvin na tom budou lépe. Já toto chápu, ale ale to oddělení plateb nevyřeší všechny problémy právě v určitých oblastech bychom měli diskutovat o tom, zda to oddělení můžeme realizovat tak, jak to bylo navrženo. Chtěl bych se zmínit o určitých problémech, kde eh, jsou eh, problémy kvůli suchu. A v celku e, jistě se setkáme s těmi problémy, o kterých hovořil expert, e, kdy e, sotva dokončíme současnou reformu zemědělství a najednou se objeví něco nového. Mám proto porozumění, že někteří ministři říkají, no proč se máme zlobit s nějakou reformou, které bude zase následovat další reforma parola Luis Capula. Děkuji. Eh, Luis Capula de Santos má slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za zprávu odborníkům, protože vše, co nám pomáhá, abychom poznali eh, realitu, zejména poslední vývoj je pro nás, co by zákonodárce, velice důležité. My se snažíme zahájit velice významný proces, významný pro naši budoucnost. A proto je pro nás zásadní mít všechny tyto poznatky. K tomu, co nám bylo právě předloženo, mohu říci, že je třeba se zauvažovat. Všichni si přejeme společnou zemědělskou politiku, která bude co nejvíce harmonizovaná, bude eh, spravedlivá. A na druhé straně také víme, že když umožňujeme členským státům určitou flexibilitu, tato zemědělská politika velice rychle ztrácí svůj komunitární charakter. Procházíme tedy přechodem od staré společné zemědělské politiky k té nové společné zemědělské politice, kterou si přejeme mít od roku 2013, což tedy vede k té flexibilitě, o které jsem hovořil. Eh, ohledně všech možných studií aplikace společné zemědělské politiky musí být zaměřeny na to, abychom eh, dokázali vytvořit spravedlivou novou společnou zemědělskou politiku, ale tato politika musí být skutečně společná evropská.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 tedy respektive o tom, jak se neprovádí. Protože, jak jsme slyšeli, tak některé členské státy se rozhodly, že nevyužijí možnosti, které článek 68 a 69 nabízí. Jedná se možná o, o, o to, že by komise se mohla ještě zajímat více, proč tedy členské státy o to nemají zájem. Možná by se na to mohla vypracovat e, podrobnější analýza nebo studie. Mám ještě jednu otázku požádali některé členské státy o to, aby mohli využívat článek 68 a 69 a stalo se, že, by, že byly v takovém případě odmítnuty komisí, že nemohli tyto články používat. Děkuji. Prego, McGuinness. Paní McGuinness. Maria. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a taky děkuji panu Picovi za jeho prezentaci, za tu studii, kterou připravil. Opravdu takto vidíme, co členské státy vykonaly. Mohl by nám říct něco o dopadu, nebo zde je nějaká um, analýza dopadu uh, těchto opatření? A mohl by detailněji se zmínit o informaci, kterou nám poskytl ohledně eh, velice malého pohybu směrem k paušální eh, podpoře. Měli například Eh, pocit z těch eh, dotazníků, že jsou nějaké eh, detailnější důvody k tomu, že se členské státy nezaměřují na paušální systém. Jde nám hodně o spravedlivost tohoto systému. Myslím, že se můžeme shodnout na tom, co je spravedlivé. A vím, že je asi neférové takto se ptát výzkumníka. Možná byste nám ale mohl trochu objasnit, na jakém základě se tedy stanovili tu ferovost. Eh, také ještě bych chtěla poznamenat, že eh, to, co zde jsme slyšeli, nám ukazuje, že to, co nám připadalo jako jednoduchá myšlenka, články 68 a 69, jsou ve své interpretaci a realizaci v členských státech nesmírně složitým textem. Možná je tedy dobré, že byla využita tímto způsobem flexibilita při jejich aplikaci. Mohl byste nám o tom říct víc? Děkuji. Paní Emegines, pan Josebovi. Benvenuto al nostro commissario nel frattempo. Vítáme zde také pana komisaře. Oui, juste une petite remarque. Eh, jenom takovou krátkou poznámku. Eh, nehovořilo se v té přednášce eh, o jedné věci. A sice přecházíme-li k této podpoře, pak to také znamená, že to bylo požadováno v v rámci eh, VTO. Eh, Přechází se tedy od oranžových krabic k jiným krabicím. Ale nedostali jsme se ještě do této situace, protože členské státy by eh, měly tuto vůli, spíše to dopad situace na trhu. A jaký tedy dopad bude mít toto nařízení? Celá jistě dojde k oddělení plateb, ale povede to také ke navýšení zemědělských cen. To znamená, že tím se podporuje také potravinářsko-zemědělský průmyslový komplex. A dle mého názoru je to nebezpečný dopyt, dopad. Toto bychom měli se celá eh, potlačit, eh, protože eh, tak eh, se i daňoví poplatníci, nejenom spotřebitelé, vlastně dojí a čerpají se z nich peníze. Pravidla VTO jsou sledována a také je tak opouštěn systém oddělování. Děkuji a pokud nemáte další dotazů, předám slovo panu Picovi k odpovědi. Máte tři minuty na odpověď. Děkuji všem za reakci. Celá Eh, řada těchto eh, reakcí byla spíše poznámkami než eh, dotazy. A budu se snažit na některé z konkrétních dotazů odpovědět. Jeden z poslanců se tázal, proč článek 68 není implementován v některých členských státech. Nemyslím, že by to bylo zcela správně formulováno. Byla dana možnost členským státům, aby tak učinili. A pokud tak učiní, znamená to, že obecně snižují úroveň jednotných eh, zemědělských plateb. Eh, to je pro všechny zemědělce nebo pro určitou skupinu zemědělců. Já vím, že například eh, ve Velké Británii to funguje tak, že si nepřejí snížit jednotné platby, ale uplatňují nebo chtějí uplatnit paušální systém, který do sebe začlenuje určitou redistribuci, určité přerozdělení a proto si nepřejí další přerozdělování prostřednictvím takovýchto mechanismů. A mají ještě další výhradu a to k samotné zásadě, protože se na to dívají z perspektivy volného obchodu. Pokud to tak můžeme nazvat. Je, oni nesouhlasí s tím, že tam jsou podmíněné platby pro určité, eh, pro určité plodiny a nebo pro určité druhy výroby. Pak tu jsou země jako Finsko, které vždy namítalo, že politika EU nepodporovala podmínky zemědělské, eh, které jsou například ve Finsku. To znamená, že tento systém umožňuje určitou flexibilitu, aniž by ukládal každému povinnost zavést tyto mechanismy. Paní Mert Megine se ptala na eh, spravedlivost, na rovnost. Má pravdu, já jsem o tom poznamenal pouze, že v, v aktech francouzské vlády za poslední rok se jednalo tedy o snížení jednotných zemědělských plateb a zavedení článku 63 a tím, že zavedli pravděpodobně větší spravedlnost nebo rovnost, jak bych se na to díval jako ekonom, do francouzského systému, než kdokoliv jiný. Často byla kritizována politika po mnoho let eh, ohledně toho, že nejvíc peněz jde velkým eh, podnikům, ale francouzi využili tedy mechanizmy, které mají k dispozici, článek 63 a eh, také 68 a 69, aby situaci řešili. Jsou-li tu další země, které Eh, mají za to, že třeba řešit otázku spravedlnosti či rovnosti, pak tu jsou mechanismy, které lze za tímto účelem využít, aby byla skorigována stávající situace. Nicméně implementace paušálního systému podpor by znamenala, eh, že by se pozvedla celá řada různých eh, výhrad vůči tomuto systému. Já to chápu tak, že a když jsem slyšel, že mnoho poslanců hovoří spíše o společné zemědělské politice, než aby se tázeli na konkrétní věc, ale pokud jde tedy o nějakou konkrétní otázku, měli bychom se mm, na ní zaměřit eh, tak tři týdny předtím, než jsme dokončili tuto studii, pokud tedy v této studii něco není obsaženo. Eh, byl bych eh, Eh, byl bych rád, eh, abyste nám to dali vědět a za tři, čtyři dny snad budeme mít odpověď. Děkuji vám, pane Pite, říká pan předseda. Děkuji také za vaši ochotu nadále eh, spolupracovat ohledně tohoto velice zajímavého tématu. A přednesl jste nám velice zajímavou studii o důležitých otázkách. Přejdeme tedy k dalšímu budu na pořadu jednání, což je výměna názorů s komisařem Dacianem Čolsem. Já bych mu proto i hned eh, chtěla předat slovo, ale především jej zde vítám. Je to komisař v jeho zodpovědnosti jak země, mm, zemědělství, tak eh, rozvoj venkova. A eh, po uvedení v úřad je toto naše první diskuze s panem komisařem. Budeme tedy vést velice důležitý rozhovor a to o společné zemědělské politice po roce 2013. Ještě bych chtěl připojit, že v kontextu této diskuze o budoucnosti SZP eh, je třeba mít na paměti, že Evropa potřebuje řešit současnou situaci, aby se dokázala vymanit krize. My jsme předložili, náš výbor předložil otázku k ústnímu zodpovězení a usnesení ohledně nové zprávy a řízení trhu a o tomto bodu se bude diskutovat ve Štrasburku na plenárním zasedání. Jsem přesvědčen, že pan Čološ nám eh, bude moci i při této příležitosti poskytnout uspokojivé odpovědi. A dnes tedy zahájíme diskuzi o budoucnosti společné zemědělské politiky. Budeme diskutovat také o e, zprávě pana Lajna. A jak už bylo řečeno, Eh, tato zpráva je vynikajícím základem pro naše další práci. Jsem tedy velice rád, že mezi nás pan komisař přijel a hned mu předám slovo. Následovat bude projev eh, pana eh, George Lina, tedy zpravodaje, a následně budou hovořit všichni zástupci politických skupin a dále tedy povedeme diskusi. Prosím, pane Dacene že máte slovo. Merci, monsieur le président, merci Paul. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Paolo. Jsem velmi rád, že jsem opět mezi vámi eh, po těch několika měsících, kdy jsem seděl dole, eh, jsem zde nahoře, ale velmi dobře a hezky si vzpomínám eh, na tu první výměnu názorů, kterou jsme vedli a doufám, že tak to budeme také pokračovat. Chtěl bych využít toho, že jsem zde, abych hovořil o budoucnosti společné zemědělské politiky a chtěl bych především poděkovat za koordinaci eh, panu předsedovi, děkuji za pozvání a děkuji také eh, zpravodaji panu Lajanovi za jeho práci v této oblasti. Jak jistě víte, je nutné napsat novou stránku ve společné zemědělské politice eh, po roce 2013 a to budeme činit společně. E, tato práce odpovídá přesně e, onomu rámci a strategii e, komise a chtěl bych vám také říci, jak bude zemědělství moci silně přispět k růstu inteligentnímu a trvalému. Budu tedy hovořit také o přístupu, který je navržen ve strategii Evropská unie 2020. 2020 a o možnosti sladit tuto strategii se zemědělskou politikou. Eh, jak jistě víte, eh, oblast zemědělství je mojí hlavní prioritou eh, v celém mém mandátu. A to také proto, že můj dědeček byl zemědělcem v regionu v Rumunsku. Byl to člověk velmi moudrý a eh, naučil mě mnohé o zemědělství a o životě. Říkal také eh, takové staré pořekadlo. A sice někdy pro stromy není vidět les, někdy se prostě člověk soustředuje na jednotlivosti a nevidí celek. A když hovoříme dnes o společné zemědělské politice, pak si velmi často vzpomínám na toto pořekadlo. Eh, Vidíme, že někteří již kácejí stromy, ale eh, jiní je zase eh, sázejí. Diskuze o společné zemědělské politice politice byla vedena v tomto smyslu. Je to také důkaz toho, že e, společná zemědělská politika zbuzuje veliký zájem. Jen se mi zdá, že se někdy soustředíme přímo na technické detaily, na kmen, na kořeny, na e, listy. A velmi často e, tedy vidíme jenom tyto jednotlivosti. To znamená, že právě strom skrývá celý les to si eh, musíme zopakovat. A předtím, než budeme kácet, osekávat, sázet, je nutné přemýšlet, je nutné eh, mít určitý odstup a dívat se na celek. Musíme se dívat globálně na tuto, eh, tento sektor. A proto si musíme položit otázku, k čemu nám slouží ten krásný les společné zemědělské politiky právě tuto otázku si chci položit eh, já osobně. Je to otázka, kterou však chci položit eh, také všem ostatním občanům, daňovým poplatníkům, spotřebitelům, zemědělcům, vědcům, průmyslníkům i obchodníkům. My všichni v Evropě musíme přemýšlet o této otázce ještě předtím, než se budeme zabývat eh, detaily. Vždyť Evropa má odpovědnost za zásobování potravinami. Lisabonská smlouva, která byla nedávno eh, přijatá, eh, tu, tento úkol zprostředkovává právě prostřednictvím SZP. A e, historie zemědělství v Evropě e, začala v červenci 58. Tenkrát byl položen základní kámen. Evropa tenkrát měla hodně zbraní a málo zemědělských eh, strojů. Proto senila o eh, potravinářské eh, soběstačnosti. Naštěstí je to již minulostí. Přitom však zásobování potravinami a bezpečnost tohoto zásobování eh, jsou důležitými otázkami i nadále. A já se domnívám, že můžeme být hrdí na to, co bylo již učiněno. Musíme však mít také sílu i moudrost, abychom pokročili v této Evropské unii 27 členských států eh, v unii, která je důležitým subjektem v globalizované reálném světě. Eh, musíme splňovat naši odpovědnost také vůči občanům, protože naše rozhodnutí mají dopad, dopad na Eh, miliony životů v Evropě, ale i v ostatních světadílech. Naše rozhodnutí eh, jsou vyjádřením budoucnosti evropského eh, návrhu a projektu. Jistě víte, že občané jsou často skeptičtí ale my tuto společnou Evropu musíme naplnit eh, eh, materií. Eh, měli bychom zohlednit ale také určité obavy evropských občanů. Občané musí chápat, co se děje, musí chápat, o čem diskutujeme. A společná zemědělská politika je jednou z klíčových politik evropské integrace. SZP hraje eh, důležitou politiku v celé evropské eh, budování a všechna očekávání občanů je nutné zohlednit. Nesmíme Eh, demontovat eh, společnou zemědělskou politiku, která je velmi důležitá pro zemědělce. Tato politika musí být však nástrojem pro budoucnost a nikoliv nástrojem z minulosti. Eh, jistě víte, že jsem pro reformu na Prahu roku 2013. Evropská unie musí nabídnout společnou odpověď také v rámci strategie Evropská unie 2020 eh, musí čelit problémům klimatickým a také problémům eh, konkurence schopnosti. Společná zemědělská politika přispívá k zlepšení strategie. Ona je eh, klíčovým prvkem pro dynamický rozvoj jednotlivých regionů a venkova propojuje nás e, také se strategií společné Evropy 2020 a přispívá k inteligentnímu, trvalému rozvoji a růstu. Je však také nezbytná pro zaměstnanost. Společná politika eh, umožní eh, využít eh, jak přírodní zdroje, tak i schopnosti a kapacity. Bez Zemědělství a zemědělsko-potravinářského komplexu v mnoha regionech není zaměstnanost, ale společná zbytná také pro růst ekologický eh, musí být dobře nasměrována, musí se opírat o inovaci a výzkum. Je také nezbytná pro inteligentní eh, rozvoj a e, je také nezbytná pro inteligentní e, rozvoj. je Vždyť budoucnost Eh, musí také reagovat na změny eh, klimatu, musí více vyrábět eh, s využitím menších prostředků. Nedostatek přírodních zdrojů musí být lépe zvládán a zpravován, musí také reagovat na přírodní katastrofy a dát potřebitelům větší možnost vybrat si bezpečné produkty produkty. Zemědělství se však nemůže rozvíjet mimo eh, celou koncepci inteligentního eh, rozvoje. Je však nezbytné ji přizpůsobit. Vždyť dnes máme Evropskou unii 27 členských států a každý členský stát představuje eh, celou řadu regionů různých typů zemědělství a tuto diverzitu, toto bohatství ze zemědělství chceme Eh, si také ponechat. Je nutné však také eh, posílit vztahy eh, mezi zemědělci a očekáváním spotřebitelů. Je nutné si uvědomit také to, že stojíme před novou evropskou realitou. Nemůžeme již hovořit o jednotném evropském modelu v zemědělství. Nemáme homogenní zemědělství, spíše je to zemědělství různých forem. Máme mnoha různá zemědělství a různé typy. E, tuto diverzitu a toto bohatství e, musíme chránit e, a proto, že je to příspěvek celé naší společnosti. Neznamená to však, že bychom museli a měli znovu aktivovat národní politiky. Eh, když nezohledníme schopnosti a také šance eh, celku, eh, bude obtížné řídit jednotlivé části. Nic nemůže nahradit globální pohled na tuto politiku. Pouze komunitární politika nám umožní chránit tuto diverzitu našich jednotlivých typů zemědělství. Tato diverzita musí nám ležet na srdci. Dále je však nezbytné mnohé přizpůsobit, abychom byli připraveni na budoucnost. Zemědělství musí být připraveno na nové výzvy eh, společnosti. Musíme myslet na ochranu půdy, eh, ochranu eh, přírodních zdrojů, bezpečnost v zásobování potravinami. Tak také občané a daňoví poplatníci budou chápat, že zemědělská politika je jejich politikou. Eh, tato politika nesmí být pouze vyhrazena eh, zemědělcům. Eh, celá společnost získává z této společné zemědělské politiky a proto musíme vést výměnu názorů. Před několika týdny Eurobarometr ukázal, že 90 evropských občanů se domnívá, že zemědělství je důležité. A toto číslo je zdůrazňováno na mnoha úrovních. Je nutné, aby zemědělství eh, vyrábělo dobrou kvalitu pro zemědělských produktů. Je nutné chránit eh, také eh, zemědělské oblasti. E, tato ankota však ukazuje také, že mnozí e, v Evropě nevědí, co to je společná zemědělská politika. Pouze jeden ze tří občanů e, říká, že ví, co to je společná zemědělská politika, co obsahuje a co znamená. Myslím si, že tato čísla říkají mnohé. Společná zemědělská politika se stává oblastí specialistů eh, a expertů. Já se domnívám, že je eh, nutné propojit vazby se zbytkem společnosti. Ještě předtím, než budeme odpovídat na otázky o budoucnosti společné zemědělské té zemědělské politiky, je nutné položit eh, ty správné otázky. Je nutné dát možnost občanů, aby se vyjádřili eh, v určitém prostoru k těmto otázkám. Právě proto bych chtěl, aby eh, byla zahájena veřejná debata o místě zemědělství eh, v evropské společnosti, o eh, jejím místě dnes a zítra. Domnívám se, že tato práce musí být eh, uskutečněna ještě předtím, než budeme diskutovat o rozpočtu, programu a jednotlivých opatřeních. Je nutné debatovat samozřejmě na nejrůznějších eh, úrovních. Eh, je však nutné nejdříve vyslechnout Eh, občany. Eh, pokud eh, si nevezmeme dostatek času pro tuto debatu, pak nebudeme moci diskutovat na široké úrovni o jednotlivých otázkách. Musíme si položit otázku, proč máme mít evropskou politiku politiku zemědělství. A pouze poté, co získáme stanoviska a poznámky všech subjektů společnosti, je možné se eh, rozhodnout jít dál. A proto se musíme obrátit na asociace, na nevládní organizace, na eh, skupiny a kluby eh, i eh, think tanks. Je nutné se obrátit na jednotlivé spotřebitele, na zástupce svazů ochrany životního prostředí, ochrany zvířat a podobně. Otázky, které chceme položit v souvislosti se naším zemědělstvím a společností jsou četné. E, musíme je analyzovat, ale vidíme čtyři základní strategické otázky. Za prvé, e, k čemu a proč mít evropskou společnou zemědělskou politiku? To je jistě otázka, k na kterou budou moci odpovědět nejenom experti. Dále za druhé, jaké cíle má mít naše společnost v oblasti zemědělství. Za třetí, proč reformovat dnešní společnou zemědělskou politiku a co udělat, abychom odpověděli na očekávání společnosti. Dále, jaké e, nástroje e, bychom měli mít v této oblasti e, v budoucnosti. Dovolte mi ještě připomenout další otázky. Co udělat pro zajištění bezpečných potravin? Zcela jistě je nutné reagovat na změny v demografickém vývoji, na celém světě a e, také v Evropě. Zde vidíme určitá rizika také pro Eh, zásobování potravinami. Dále je zde otázka toho, jak zajistit pro spotřebitele eh, bezpečné potraviny, kvalitní potraviny, eh, jak reagovat na regionálních a lokálních trzích. Dále, co je nutné učinit také pro ekonomický růst a zelený růst venkovských oblastí. Tyto regiony mohou hrát důležitou ekonomickou roli. A je nutné eh, se přizpůsobit v těchto eh, regionech eh, také v oblastech aglomerací. Je nutné se vyhnout určitým destruktivním tlakům. Jaké dědictví předáme dalším generacím v oblasti kvality půdy, vody a vzduchu? Nesmíme zapomenout, že zemědělci představují méně jak 5 evropské populace, ale přitom eh, využívají 80 teritoria eh, tohoto eh, kontinentu. Jak je možné lépe řídit přírodní zdroje? Klimatické změny nejsou jenom teoretickou otázkou. Společnost očekává řešení i v oblasti zemědělství. Zemědělství již prokázalo svou schopnost přispět k redukci eh, emisí eh, skleníkových eh, plynů a do roku 2007 bylo, byly tyto emise sníženy o 20% od roku 1990. Jistě je možné učinit ještě mnohé, ale měli bychom také post- posílit vazbu mezi výzkumem a zemědělstvím. Jaké, jakou budoucnost očekáváme na mezinárodních eh, trzích? Jaké máme výhody kompetitivní a jak můžeme eh, postupovat? Eh, jak se otevírat také ve smyslu obchodních trhů? Zde bych chtěl uvést pouze jeden příklad, a sice příklad eh, pohody zvířat. Jsou před námi mnohé výzvy a společně společná zemědělská politika musí být vyrovnaná. Toto je určitý základ pro diskuzi. Je, jsou však další otázky. Jak můžeme vytvořit eh, lépe srozumitelné nástroje, srozumitelné pro eh, daňové poplatníky, pro spotřebitele eh, a jak je možné lépe využít veřejných prostředků. Jak zajistit minimální příjmy eh, v zemědělství a jak pomoci výrobcům eh, v zemědělské oblasti. Jak rozdělit spravedlivě podporu a jak také reagovat na volatilitu trhů tak, aby celý sektor nebyl eh, poničen. Jak zajistit to, aby spotřebitel platil spravedlivou eh, cenu a mm, to tak, aby i zemědělec získal eh, spravedlivou odměnu. Jak zajistit diverzitu našich zemědělských sektorů? A co je nutné udělat pro zlepšení konkurenceschopnosti eh, v zemědělství? Jak můžeme eh, také odpovědět na rozvoj eh, zemědělského a potravinářsko-zemědělského sektoru? Jak může být zemědělství eh, více prohloubeno co do ochrany životního prostředí? Co můžeme udělat pro zastavení dezertifikace? A konec konců, jakou evropskou otázkou, eh, jaké evropské zemědělství chceme ponechat našim eh, následovníkům. Vím, že jsem položil mnoho otázek. Je před námi několik měsíců, eh, které nám umožní přejít k konkrétním odpovědím. Zde tedy bych vás chtěl vyzvat k veřejné debatě, a to do června tohoto roku. V tomto období bychom si měli vyjasnit očekávání v Evropě, očekávání kladená eh, zemědělství. A já doufám, že se svými kolegy eh, budeme moci eh, tuto debatu ještě prohloubit. Chtěl bych tuto myšlenku předložit také v Ekosoku za několik dnů a doufám, že bude možné také využít webovou internetovou stránku, abychom se všichni mohli vyjádřit k těmto otázkám. Dále v červenci eh, 19. a 20. zorganizujeme zde v Bruselu eh, konferenci a doufám, že se všichni zúčastníte, při které bychom mohli provést určitou syntézu eh, o neveřejné debaty, tak abychom došli k návrhům pro budoucnost. A do konce roku eh, pak předležíme sdělení eh, komise, eh, tak, abychom mohli zareagovat na tyto návrhy. Jsem si jist, že nalezneme nové novátorské myšlenky, které budou velmi silné, předložené našimi občany já však počítám s vaší podporou při tomto procesu. Vy eh, máte výhodu, že jste v přímém kontaktu s občany, eh, s základnou a eh, vím, že i vy budete moci silně přispět. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jsem vás příliš nenutil svými návrhy, ale zdálo se mi být důležité využít své přítomnosti proto, proto, abych zahájil tuto veřejnou debatu. Eh, můžeme také navázat na velmi dobrou práci vašeho zpravodaje, pana Lajona, eh, v této oblasti a těším se na diskuzi o těchto otázkách. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane komisaři. Zahájíme diskuzi. Tato diskuze bude velice důležitá. Je to vidět z počtu přihlášených řečníků. Prosím vás, abyste eh, se tázali stručně, abychom pak panu komisaři ponechali čas k odpovědi. Jako první se tedy otáže George Lyon, tedy zpravodaj. A posléze promluví koordinátoři jednotlivých politických skupin. George, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát panu komisaři a děkuji mu za to, že přišel mezi nás a e, ukázal nám, jak chce vést tuto veřejnou debatu. Mm, předložil několik velice závažných e, dotazů. Nás tato témata též zaměstnávala ve výboru. E, téma veřejné debaty by opravdu nemohlo být vhodnější, protože do července eh, budeme hlasovat na plenárním zasedání o eh, zprávě z vlastní iniciativy, kterou já předkládám. Je třeba vést veřejnou konzultaci a také zjistit, jakým způsobem eh, chce přispět do této diskuze Evropský parlament. Velice stručně se zmíním o pár věcech z mé zprávy, protože vím, že řada kolegů se chce též přihlásit o slovo. Pan komisař se zmínil o důležité věci. SZP chápe jako důležitý nástroj pro budoucnost, ale nemá um, dobrou historii a to opravdu je velice pravdivé tvrzení. SZP by tedy mělo být součástí řešení pro budoucnosti, neměli bychom se na ně dívat špatně a ve svém dokumentu se zaměřil na to, jak by měla vypadat společná zemědělská politika, tak aby zemědělci v Evropě mohli eh, reagovat na potřeby a výzvy 21. století a naší společnosti. To je tedy zásadní otázka. Pan komisař hned v úvodu se zmínil o některých z nejdůležitějších výzev. Největší podle mne je zdvojnásobení eh, poptávky po potravinách eh, do roku 2050. Eh, je to veliká otázka pro průmysl, protože nejde jen o to, abychom produkovali více potravin, jedná se tu o otázku pesticidů, hnojiv, energetiky a to všechno musí být též součástí řešení, protože nebudeme mít tolik zdrojů k dispozici, jako to bylo v minulosti kvůli klimatickým změnám Eh, a evropská eh, zemědělská půda musí též být součástí řešení, tedy poskytovat eh, rostlinářskou živočišnou výrobu. A největší výzvou ze všech je velice drahá energie a nedostatek energie a také flexibilit, nebo tedy pohyblivá cena energií, k níž dojde. To jsou věci, se kterými jsme se nesetkávali za poslední 60 let musíme navíc tedy plnit potřeby naší společnosti, zásobovat ji potravinami. To jsou tedy podle mého důležité věci. Potravinová bezpečnost, eh, zvýšení poptávky po potravinách. Eh, víme, že do roku 2050 bude třeba toto řešit. Nicméně musíme eh, řešit i otázky ochrany životního prostředí a další. My máme strategii na EU 2020 a proto musíme jasně ukázat, že zemědělství může určitým způsobem řešit potíže a že tedy není součástí problému společná zemědělská politika, ale součástí řešení. Ve svém dokumentu uvádím, že potřebujeme udržitelnější a spravedlivější SZP. To je opravdu to zásadně, vy jste o tom také hovořil. Je třeba, abychom řešili tu zvýšenou poptávku eh, po potravinách. Proto musíme být schopni mít udržitelné zemědělství. Nemůžeme prostě jen vršit vstupy a čekat, eh, že se nám podaří eh, produkovat dost potravin do budoucnosti. Musíme být tedy udržitelní eh, v zemědělství. Naše zemědělství v budoucnosti musí být udržitelné. Hovořil jsem tedy o spravedlnosti. A to je také jeden ze základních bodů reformy. Tím, který myslím, spravedlivý obchod pro zemědělce, kteří samozřejmě musí být dobře kteří ehm, musí být konkurenceschopní eh, tváří v tvář dobře subvencovaným eh, kolegům z jiných částí světa. A to je opravdu zásadní součást naší společné zemědělské politiky pro roce 2013. A to se také vztahuje eh, k dovozům. Musíme zajistit, že zde bude i mm, spravedlivý obchod s našimi zemědělci vlastními nejen pro eh, cizí ze třetích států. Musíme zajistit, kromě toho, že zemědělství eh, dál bude eh, mm, produkční aktivitou v Evropě, že zde dál bude zemědělství existovat, že budeme produkovat potraviny. Hm, je třeba se zaměřit na tyto body. A také se musíme zaměřit na spravedlivost v potravinářském řetězci, ve zpracování potravin. Potřebujeme větší transparentnost ve zpracovatelském řetězci a je třeba jasně označit ty, eh, kdo eh, se neřídí pravidly spravedlivé konkurence. Také potřebujeme minimální bezpečnostní síť pro případy krize, abychom mohli zajistit stabilitu a menší volatilitu než tu, k níž došlo v nedávné době. Také jsem přesvědčen, že součástí té spravedlivosti je Eh, věnovat se obavám některým z nových členských států o tom, jak jsou rozdělovány finance. Nemyslím si, že to bychom mohli ponechat stranou. A velice jasně se o tom vyjadřuji ve své zprávě. Eh, už je tu několik různých návrhů. Je třeba zajistit, že společná zemědělská politika bude spravedlivá ke starým i novým členským státům. O O tom musíme velice jasně hovořit a musíme se dobře zaměřit na to, jak správně distribuovat eh, prostředky a jak stanovit požadavky. Udržitelnost též musí být tedy součástí SZP. A v tomto návrhu textu to chápu jako jeden z hlavních stavebních bloků. Je třeba udržet stabilitu, je třeba bránit zvyšování emisí, emisí a e, zmírňovat dopady na klima. E, v naší udržitelnosti zemědělské politiky bychom měli k tomuto přispět a snaží se mírnit tyto klimatické změny. Udržitelnost tedy musí být také součástí budoucí výroby potravin a musíme tedy zajistit, že udržitelnost bude jedním z hlavních bodů naší agendy v budoucnosti. To znamená také eh, efektivnost produkce. Nejde jen o udržitelnost ze strany životního prostředí, ale musíme být také efektivní ve výrobě. Eh, to souvisí i s klimatickými změnami, protože když budeme efektivní, tak tím pomůžeme životnímu prostředí. Bude to takový dvojnásobný bonus. Takže to souvisí i s těmi změnami zaměřenými na ochranu životního prostředí a e, zabrání klimatickým změnám. E, musíme se snažit o zelenější zemědělskou politiku, e, zachycování uhlíku, chránit tedy biodiversitu, a tím zajistíme větší ochranu životního prostředí. Také zelený růst. To znamená, eh, že musíme zajistit, aby zemědělci mohli generovat zelenou energii biohmatou, bioplynem, eh, biopalivy druhé generace. A společná zemědělská politika též se musí zaměřit na eh, tuto oblast. Tedy naše SZP musí být zelenější, musí být udržitelnější. Eh, hovořil jsem tedy o pěti hlavních stavebních kamenech nebo klíčových oblastech. Nebudu je dál probírat. Podle mne eh, budeme především zajistit bezpečnost potravy na spravedlivý obchod. Za druhé, Musíme se zaměřit na ehm, doplňkové platby, eh, tak, abychom mm, zmírňovali klimatické změny, abychom zvyšovali efektivitu eh, zemědělské produkce po celé EU, abychom dosáhli udržitelnosti eh, jak s ohledem na životní prostředí, tak s ohledem na hospodářství. Zemědělství v celé Evropě, to je další oblast, je naprosto zásadní. Je třeba kompenzovat národní nevýhody v nové SZP po roce 2013. Pak je tu ochrana biologické rozmanitosti, to je čtvrtý blok. Je třeba zajistit, že eh, agroenvironmentální opatření budou zlepšovat ochranu životního prostředí i biodiverzitu. A poslední oblast je zelený růst, neboli umožnit například eh, generování obnovitelných energií z malých zdrojů a umožňování nových technologií farmářům. To je tedy pět oblastí, které musí být dál rozvinuty a je třeba jim pomáhat tou minimální bezpečnostní sítí v případě, že bude docházet k nějakým výkyvům na trhu. A potřebujeme tedy prostředky, které nám budou umožňovat řešit takovéto situace. Musíme se zaměřovat také na politiku hospodářské soutěže, aby e, zemědělská družstva e, mohla správným způsobem spolupracovat. Je třeba zamýšlet se nad budoucími e, novými trhy a využívat možnosti lépe než v minulosti. To tedy podle mne je pět klíčových oblastí které je třeba tedy podpořit ještě tou bezpečnostní sítí. Myslím, že bychom alespoň pro některé z těchto myšlenek mohli najít eh, souhlas ve všech politických skupinách. Eh, já se teď nechci zabývat konkrétními dokumenty, protože, pardon, detaily, protože nám šlo především o priority eh, o principy. Když budeme hovořit o konkrétních detailech, tak hrozí, že se objeví tisíce pozměňovacích návrhů k jednotlivým eh, eh, tématům a pak by se na to těžko reagovalo. Komise by s tím taky měla obtížnou práci. Já doufám, že toto kolegové poslanci pochopí, tento můj postoj tento můj postoj je tedy konzistentní a měl by nás vést do eh, SZP budoucnosti pro 2013. Předseda. Děkuji vám. André Des. Albert, a te la parola. Alberte, máš slovo. Ja, vielen Dank, Herr Ano, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, milý kolego George Lyoné, Jako koordinátor eh, za svou politickou skupinu se chce vyjádřit k některým bodům a i když eh, je člověk určitou dobu v Bruselu, eh, tak se přece jenom jako diví, jak se leca zamění. Když jste seděl tady dole, tak jste odpovídal na naše otázky a dnes nám otázky kladete. Jsme rádi, ochotní s vámi projednat tyto otázky v budoucnosti. Dnes na ně nemůžeme odpovědět. Já jsem viděl, že eh, těch eh, otázek je na tři, třech stránkách ke zprávě. George Lyona. Eh, bych chtěl říci, že děkuji především za zprávu, která byla předložena. Souhlasím s mnoha body. Celá jistě však ještě budeme mít další poznámky, o kterých budeme muset dále diskutovat. Já se domnívám, pane komisaři, že je správné, že jste řekl také ve slyšení, že musí i v budoucnosti existovat první pilíř. George Lyon to ve své zprávě také řekl správně. A sice adaptace eh, v nových členských státech je nezbytná a je nutné to provést postupně podobně. O tom, jak eh, musíme však ještě hovořit. Zpráva ve svém hlavním směru je dobrá, hovoří o mnoha bodech, které eh, ještě společně musíme prodiskutovat. Podporuji se pravodaje plně v jeho požadavku, aby se společná zemědělská politika i po roce 2013 měla dostatečné finanční prostředky. V Evropě 27 nebo z 28 členských států eh, brzy nemůžeme mít menší objem finančních prostředků než eh, dříve. Není tedy možné se vrátit k spojeným platbám, eh, přičemž tedy určité výjimky budou možné, ale to je nutné ještě eh, dohodnout, kde je nezbytné minimální propojení. Vy, pane, víte však také o jiných kritériích pro přímé platby. Nejde jenom o hektarové rozlohy. I zde musíme diskutovat o dalších detailech. Já se domnívám, že naše zemědělství musí být konkurenceschopné, ale nemělo by být určitým základem pro subvence. Z tím by se otevřely všechny dveře pro e, nejrůznější politiky. E, pane komisaři, chtěl bych vám navrhnout, abychom v prvním pilíři, e, který již eh, jistě v budoucnosti nebude moci dosáhnout stejné výše. Eh, Celá jistě bude oprávněné eh, mít určité standardy. Já doufám, že v Evropě budeme mít i nadále vyšší standardy než ve zbytku světa. A právě proto také musíme za to platit do určité míry. A já se domnívám, že toto můžeme také argumentovat. Já jsem eh, se nedávno setkal se svými voliči a eh, mnozí eh, souhlasili s takovýmto postupem. Hlavním cílem evropské politiky je zajistit bezpečné potraviny každý den v celé Evropské unii. A pokud zemědělství eh, znamená, že se sepravuje 80 kulturní krajiny, pak to znamená, že eh, těch 5 obyvatel, kteří pracují na eh, těchto plochách, musí získat určitou podporu. Trošku kritičtěji se však dívám, eh, milí Georgi, ale celá jistě o tom budeme moci i dále diskutovat. Eh, tedy kriticky se dívám na eh, některé důležité body, které však u vás jsou na konci zprávy. Já se domnívám, že by měly být na začátku, abychom hned ze začátku viděli, co je důležité a pro období po roce 2013. Souhrně bych eh, chtěl říci, že bychom, pane komisaři, skutečně, jak jste řekl, společně měli projednat eh, jednotlivé zájmy jednotlivých eh, států, ale to především z hlediska zájmu celé Evropy. Toto hlavní nasměrování by nám mělo umožnit dosáhnout dobrého kompromisu pro zemědělství v Evropě po roce 2013. 13. Samozřejmě, že není možné eh, poskytnout záruky pro každý zemědělský podnik. To ne, ale zemědělství celkově musí mít dobrou perspektivu a má politická skupina vám nabízí svou spolupráci. S Georgem Lyonem o tom budeme diskutovat, eh, tedy diskutovat o případných změnách v jeho zprávě. Děkuji. Luis Děkuji, Luis Capola Santos. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Především bych se chtěl obrátit na pana komisaře a poděkovat mu za to, že mezi nás zavítal a také jménem PSD za jeho styl, kterým zahájil svůj mandát, za nezávislost politickou, již je třeba zdůraznit, a za velkou ochotu naslouchat politikům, zemědělcům a jejich organizacím. Pan komisař navrhl určitou metodu a nadhodil dotazy. My souhlasíme s metodou a budeme s nadšením a úsilím se účastnit řešení potíží, které to jsou a výzev. A my chceme reagovat na přání těch, kdo nás zvolili, kdo nám dali svou důvěru, proto hovoříme jménem občanů. A opravdu si přejeme dát panu komisaři eh, odpovědi na dotazy. Chci poblahopřát našemu zpravodaji, panu Lenovi k jeho práci i eh, za to, jakým způsobem spolupracoval s koordinátory teď bych rád zmínil, jaké aspekty ve vaší zprávě považuji za pozitivní v prvním čtení a které naopak považuji za méně pozitivní. Tato zpráva je napsána velice dobře, eh, příjemným, uživatelsky příjemným jazykem. Já jsem velice rád, že je zde tento zelený důraz eh, v této zprávě pokud tak mohu říci. Je tu jasná ochrana SZP, eh, brání se renacionalizaci, pak je tu otázka eh, mm, toho, jakým způsobem mohou zemědělci využívat všechny veřejné statky, které produkují, otázka e, prostředků, které jim jsou umožňovány, je to na hektar, e, jsou to platby na hektar, pak je tu možnost přechodu z jedné metody na druhou, jsou zde stanoveny i priority a hovořili jsme o této o tomto zeleném růstu, tedy ten pátý eh, rozměr, ta pátá oblast. Eh, hovořili se také o pomoci těm nejznevýhodnějším regionům, o agropotravinářském řetězci, o možnosti eh, dalších financování, další pomoci zaměřené na zmírnění klimatických změn. Nicméně vaše zpráva umožňuje i Eh, abychom dále přispěli k této zprávě. Já bych chtěl tedy uvést jednu úvahu. Nestanoví se, jakým způsobem se mají poskytovat eh, prostředky na hektar. Přejete si zachovat stávající ekopodmíněnost? Připadá mi to příliš málo. Hovoříte také o zavedení požadavků například minimální zemědělské činnosti, což není kompatibilní s tím, co se činí a činilo v Evropské, eh, co činí Evropská unie, co činila v souvislosti s VTO. A proto pravděpodobně eh, toto úsilí není kompatibilní s úsilím EU. Vy zde hájíte spravedlnost, ale neříkáte, jakými mechanismy chcete hájit hovoříte o tom, že je třeba poskytovat tedy pomoc na hektar, mm, příspěvky na hektar, korigované určitým koeficientem, a to kupní síly. A tato tento návrh by mohl být pozitivní, ale pouze tehdy, pokud dostanou větší pomoc ty členské státy, kde budou mít nižší kupní sílu. Mně ale naopak připadá, že zde hovoříte o opačném principu. Ta, to bych velice těžko přijímal. Pak vy hájíte nadměrně eh, společné financování, kofinancování. už je širší než současná zemědělská politika. A mnoho členských států nemá rozpočtové podmínky tak výhodné, aby mohly podpořit další e, spolufinancování. Takže se pak objevují rozdíly mezi bohatšími a chudšími státy. A navrhujete také, e, aby byl rozpočet SZP stejný jako v roce 2013 takže když se vstupuje do nějakého vyjednávání a navrhuje se toto jako mes, už to samo o sobě znamená, že jsme ochotni přijmout i nižší částku. To však nejde. My nemůžeme přijmout rozpočet, který by byl nižší než rozpočet na rok 2013. Hodně mluvíte o zjednodušení, ale nechápu, jaký model navrhujete Ehm, vychází mi z toho podobný model jako ten současný. Jaké zjednodušení tedy předpokládáte? My předložíme pozměňovací návrhy, které by umožnily skutečné zjednodušení SZP. A nezmiňujete se o eh, pokračování socio eh, ekologických a ekonomických eh, podpor, například mm, podporování les, lesních eh, eh, lesnictví a eh, činnosti drobných aktérů. Nepřipadá mi váš návrh tedy příliš inovativní. Ano, jsou tu dobré mm, korekce stávajícího systému, například i zelené pokud to tak nazvu. Ale moc se to neliší od stávající situace. My socialisté bychom chtěli jít dál. Ať co se týče zjednodušení, tak co se týče inovace. Nicméně mnohokrát vám děkuji, pane zpravodaj, za vynikající práci, kterou jste vykonala, která bude skutečně velice dobrým základem pro naši práci. Děkuji za zelené Martin Ošlin. Ja, Herr Kommissar, ich darf mich auf... Ano, pane komisaři, i já vám děkuji srdečně za to, že jste mezi nás přišel. Je to první velká diskuze, kterou eh, vedeme. Děkuji také Georgeovi za zprávu. Možná, že některý pozorovatel si říká, že si zde klademe spoustu otázek, ale já se domnívám, že musíme položit eh, správné otázky a také musíme nalézt ale správné odpovědi. Takže jistě je tento postup správný. V debatě se však neobjevil eh, pojem eh, evropský agrární model. Jak se náš model odlišuje od ostatních modelů, kde jsou jeho výhody? Co bychom měli zdůraznit? V mnoha bodech se mi zdá, že současný obraz je příliš pozitivní. Nehovořili jsme o problémech, které existují. Kdybychom se zeptali zemědělců, jak se dívají na současnou zemědělskou politiku, tak oni říkají, no to, eh, by jistě ne, to jistě není správné. A George také řekl, že očekávání zemědělců jsou eh, mnohem větší do budoucnosti. Otázka příjmů eh, zemědělců je součástí těch těchto problémů. A dokud zde nebudeme mít řešení, tak o dalších věcech nemusíme eh, vůbec přemýšlet, protože zemědělci to prostě vzdají. A co to v mnoha regionech a pak znamená, to vidíme. Eh, mnohé vesnice jsou vylidněny. Jednu otázku si kladu také v souvislosti s touto zprávou. Zdá se mi, že není dostatečně obšírně zpracována. To je otázka spravedlivého rozdělení v Evropské unii. Nemám na mysli jenom rozdělení na členské státy, ale také rozdělení v rámci zemědělství jako takového. V současnosti eh, profitují veliké struktury mnohem více z agrární politiky než ty malé eh, zemědělské podniky, i když zde je nejvíce eh, zaměstnaneckých příležitostí. Ponecháme si jestli tento systém, bude toto základem eh, pro eh, budoucí systém? Budeme vždy vycházet z tohoto cross-compliance? Eh, I nadále se diskutuje o eh, konkurenceschopném zemědělství a zemědělské politice, ale já se domnívám, že konkurenceschopnost a cíle růstu eh, musí být nově definovány. Vidíme to v oblasti mléka. Polovina podniků v posledních dvou desetiletích byla uzavřena. A pokud situace se bude vyvíjet i nadále tak, jak se výjela do posud, tak ztratíme i tu druhou druhou půlku a přitom zde máme státní podpory. Takže si klademe otázku, jaký je cíl této politiky, když v druhém pilíři podporujeme jenom konkurenceschopnost a když v rámci zemědělství vlastně organizujeme velikou politiku vytlačování a ztráty pracovních příležitostí. To je otázka, kterou si musíme položit. Cíle musí být definovány cíle, které také společnost jako taková může eh, podporovat. Dále klimatické změny. Toto je téma eh, nedostatečně zdůrazněné. Zemědělství není jenom součástí řešení, ale také součástí problémů. Vždyť naše emise jenom přenášíme do třetího světa prostřednictvím hnojiv a prostřednictvím kácení eh, deštných pralesů lesů, eh, vidíme dopady v Brazílii, eh, vidíme i zde, eh, že příčiny jsou eh, často v našem zemědělství. I to je problém, o kterém musíme diskutovat, eh, ale jenom diskusemi se to nevyřeší. Musíme si tedy klást eh, mnohé otázky a to je třeba otázka celosvětového zásobování potravin. Můžeme přispět? Zde dávám veliký otazník. Já se domnívám, že náš způsob zemědělství neumožní živit živit 9 miliard lidí. Nemůžeme jim nabízet a vyvážet tam eh, pouze luxusní produkty. Takže otázka je, vysíláme správné signály eh, v nové agrární politice. Byl jsem překvapen, že komise v oblasti zemědělství povolila Eh, brambory eh, geneticky modifikované. Já se domnívám, že toto není eh, příliš slovutná záležitost. Jistě by nebylo vhodné podporovat GMO tolik. A musíme však také definovat, jaký agrární model chceme, abychom jej odlišili od ostatních modelů. Takže komise musí v tomto smyslu spolupracovat a musí také dojít dojít k tomu, že důležitá je ekologie. Zemědělci přitom hrají klíčovou roli a potřebujeme takové zemědělství, které je více ekologické slovo ekologický eh, téměř eh, George Lyon nepoužil. Eh, je to málo podložené. Pane komisaři, vy jste řekl, že potřebujeme širokou společenskou, celospolečenskou diskuzi. Ta je skutečně nezbytná, abychom diskuzi nevedli jenom mezi odborníky pro zemědělství, abychom zapojili také další asociace a také také spotřebitelé. I ti musí chápat, co e, se dělá v této oblasti. E, v této agrární politice a to ukazují vysoké nároky kladené do to politiku, musíme klást evropská měřítka. Zemědělství musí být různorodé, ale také propojené společnými kritérií. A my bychom rádi přispěli k této diskuzi tak, aby společná zemědělská politika pokračovala společně. Děkuji za ECR. Pan Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, dobře, že pan... Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Jsem rád, že jste eh, pobýval se svým dědečkem na venkově, když jste byl malý. To ukazuje, že máte zkušenosti, které jste nabýval během eh, celého života a ukazuje to tedy, že mnoho lidí v tomto výboru eh, vás mohou respektovat. Nicméně ty zkušenosti nejsou všechno. Musíme také Eh, chtít podporu široké veřejnosti, širší veřejnosti. A my se ptáme, zda naše politická vůle bude dostatečná k tomu, aby prosadila reformu společné zemědělské politiky. Také mě potěšilo to, co jste říkal o tom lese. Hovořil jste o tom, že někdy pro uh, samé stromy nevidíme les. Hovořil jste o tom, že uh, také mm, kácíme ty stromy, že věnujeme přílišnou pozornost stromům. Některé stromy je skutečně nutno pokácet, pokud e, jsou ve špatném stavu, ale je důležité, abychom ty lesy dále obnovovali, pokud tedy mi dovolíte rozvést tuto metaforu. To znamená, že musíme e, podporovat e, tento náš les, musíme podporovat naši společnou zemědělskou politiku Hovořili jsme o tom, že do, roce, do roku 2050 se poptávka po potravinách zdvojnásobí a je tedy nutné, aby zde byla účinnější zemědělská politika. Hovořilo se o spravedlivých podmínkách pro zemědělské platby a to je velký problém. Já pocházím z Polska a musím to zdůraznit. Asi byste byli překvapeni, pokud bych eh, o tom nehovořil. Toto je graf který ukazuje situaci v nových členských státech a v eh, těch starších členských státech. Jak s tím tedy, eh, jak, jak to uděláme? Můžeme to prostě rozdělit nějakým způsobem na půl, aby každý dostal stejně, ale každý dostane více, nebo to můžeme rozdělit jinak? Myslím si, že musíme zcela um, přetvořit eh, ten systém, jakým rozdělujeme rozpočet pro SZP. Také když hovoříme o Lisabonské smlouvě, tak eh, všichni jsme byli velice nadšení z evropského projektu, ale ten, to nadšení se trošku vytrácí, jakmile začneme hovořit o rozpočtu. Je velice hezké hovořit o různých vzletných myšlenkách, ale jakmile se pak eh, dostaneme k těm číslům a jakmile to někdo musí zaplatit, ty vzletné myšlenky, tak najednou všichni to nadšení ztrácí. Děkuji jako poslední pan Jarik. Jarik. Není zde? Pane komisaři, pane Lajene, děkuji vám za vaše expoze. V tom, co jste říkal, pane komisaři, je skutečně taková všeobecná filozofie, ale je zde také určitý základní problém, který mě znepokojuje. A sice je zde nedostatečně zdůrazněno ono drama, které dnes venkov prožívá. Průměrný příjem na venkově je velmi nízký. A mm, v celé Evropské unii je mnoho zemědělců, kteří žijí pod Prahem chudoby. A prožíváme tedy situaci velkého zadlužení, přílišného zadlužení a uzavírání zemědělských podniků. O tom se nehovořil vůbec. Já se domnívám, že je nutné učinit naléhavá opatření, jinak dojde k sociální katastrofě a konec konců by to vedlo také k teritoriální katastrofě. Já však sdílím tu obecnou filozofii, kterou jste předložil vy, pane komisaři, i pan zpravodaj a souhlasím se seznamem vašich otázek. Je zde však otázka číslo jedna, kterou bychom se měli položit. A sice existuje stále skutečná evropská zemědělská politika? Jsou eh, ony zásady, eh, které platily při zakládání této politiky i nadále? Existují tyto zásady? Já se domnívám, že ne. A jaké dopady má ta skutečnost, že tyto zásady dnes již neplatí. Já se domnívám, že to vede k dramatickému vývoji, mimo jiné v tom smyslu, co jsem právě řekl. Snižuje se příjem, snižují se ceny zemědělských produktů a dochází k pokusu přenést určitý počet nákladů eh, společnosti na eh, úroveň fiskální nebo agrární. A jediní, kteří přitom získávají, jsou nadnárodní, multinárodní společnosti v Evropě, eh, které prohlubují onen rozdíl ehm, zisků mezi potravinovými řetězci a jednotlivými zemědělskými výrobci výrobci, eh, tak je snižována životní úroveň těchto zemědělců a malých výrobců. Já se tedy velmi obávám toho, že eh, opětně, a vy jste se velmi málo zmínil o této otázce, takže obávám se, že ani ve zprávě pana Lajona toto není uvedeno. Eh, a sice pokud mezinárodní politický nástroj mezinárodního obchodu bude přijat, tak se obávám, že budeme prchat kupředu. Budeme přizpůsobovat zemědělskou politiku normám, které nám vnucuje VTO se všemi dopady, které to má pro malé a střední podniky v zemědělství. Je zde permanentní postulát, o kterém se hovoří zajistit výživu obyvatelstva světa. Jistě je to velmi důležitý postulát, ale kontinentální politiku vést v této snaze, to vede k opaku eh, výsledku. Bude to snižovat nezávislost zemědělské výroby a snižovat a zvyšovat závislost na jiných kontinentech. Dále je zde také otázka eh, konkurenceschopnosti, o které hovořili zástupci zelených. Vidíme, jaký je nátlak na ceny ve výrobě a vidíme dopady této politiky pokud eh, se i dále budeme snažit o prosazení konkurenceschopnosti, tak eh, uvidíme i zde určitý úprk eh, kupředu k novým sociálním dramatům. Tato dramata nejsou ale jenom sociální, jsou i ekologická a podobně. Já se domnívám, že ve skutečnosti eh, ty ekologické problémy jsou externalizovány a to proto, že i nadále dovážíme soju z Brazílii a nebo také maniok a tím eh, přenášíme naše problémy eh, na jiné kontinenty a také se zdůrazňuje příliš ona dopravní cesta. To jsou náklady, které ještě nebyly nijak eh, změřeny. Otázky, které jste položil, pane komisaři, jsou oprávněné. My se rádi zúčastníme vaší diskuze a máte v tomto smyslu pravdu. Je nutné, aby celá společnost se zúčastnila této debaty, ale měli bychom přemýšlet o reorientaci, o nové orientaci naší politiky politiky, tak, aby bylo možné vůbec dosáhnout cílů, které uvádíte. Bene, grazie, Děkuji vám, pane Lejraku. Teď bych vám chtěl navrhnout, že předáme slovo panu komisaři, aby mohl odpovědět koordinátorům a následně se přihlásilo 17 dalších řečníků, a ti přednesou své dotazy a opět e, odpoví pan komisař. Samozřejmě, e, pane komisaři, já v těchto reakcích, které zde byly zmíněny, e, mohu jen zdůraznit, že je třeba dívat se do budoucnosti, aniž bychom zapomínali na současnost, která musí řešit své vlastní problémy. Naši zemědělci nepochybně potřebují odpovědi, ale tyto odpovědi nemohou čekat do roku 2014. Prosím, máte slovo. Merci Paolo. Tout d'abord pour la discussion. Děkuji nejdříve k té debatě, která proběhla, ale nevím, zda to bude vhodné, abych já uzavřel eh, tuto debatu. Jistě eh, budete o tom dále debatovat a George Lyon také eh, velmi dobře pracoval na tomto tématu, takže on zcela jistě bude lepší osobou pro uzavření této debaty. Já si uvědomuji to, že bychom, když se díváme do budoucna a do současnosti, se měli dívat na celý les, ale nesmíme opomíjet jednotlivé stromy. Jsem si vědom toho, že zde je nutná určitá rovnováha v těch okamžitých opatřeních a zde navážu na sektor mléka, ve kterém probíhal závažný problém ohledně příjmů zemědělců. A my jsme si museli uvědomit toho, že existují určité mechanismy, které ještě nemáme a které by umožnily stabilizaci situace. Já jsem to již na radě ministrů eh, nedávno řekl. Já nebudu čekat na eh, to, co mi nabídne rok 2013. Využiji všech svých možností již nyní, tak aby po předložení závěrů Vysoké skupiny pro mléko e, Toto e, bylo prodiskutováno na úrovni Rady ministrů a také samozřejmě s vámi. Pak předložíme celý balík e, opatření, tak abychom do konce roku mohli připravit vše na základě závěru Vysoké skupiny pro mléko a to ohledně rozdělení příjmů, uzavírání smluv a podobně, tedy ke všem těm otázkám, na které chceme odpovědět. Chtěl bych říci, že se Eh, soustředíme na otázky kladené do budoucnosti, ale samozřejmě si dívám také eh, na současnou situaci a snažím se zasahovat tam, kde je to eh, nutné. Jen krátce se však vrátím k těm prvním příspěvkům a jistě si Eh, uvědomíte také to, že já nyní nemohu předkládat eh, přesné odpovědi eh, nebo nějaké detaily, jak to bylo učiněno ve zprávě zpravodaje. Já jsem byl velmi překvapen kvalitou této práce. Mnohé otázky byly předloženy, prakticky všechny otázky, které bychom měli zohlednit při přípravě reformy. Velmi mnoho věcí je zajímavých a měly by být prohloubeny. Jak George řekl, nesmíme jít příliš rychle ve výběru eh, mechanismů řešení musíme přemýšlet o tom, co některé změny přinesou. U těch přímých plateb, tam například je otázka spravedlivého rozdělení podpor velmi důležitá. Úroveň plateb, které eh, se vyplatí i hned nebo později a podobně. Takže zde je možná důležitější se ještě podívat na to, čeho chceme dosáhnout. Teprve pak je nutné se rozhodnout a vysvětlit to také daňovým poplatníkům. Ony přímé platby v budoucnosti nebudou kompenzačními platbami jako doposud na základě o něch historických eh, kritérií. Spíše jde o odměnu toho, co zemědělci svým, svou produkcí přinášejí. Čili musíme si položit otázku, čeho chceme dosáhnout eh, přímými platbami v jednotlivých eh, skupinách zemědělských podniků, v jednotlivých sektorech a podobně. Tímto způsobem Eh, můžeme se dopracovat velmi jednoduchého mechanismu. Samozřejmě celý systém musí být zjednodušen, ale nejdříve se musíme podívat na to, čeho chceme dosáhnout na základě přímých plateb. Eh, jde tedy o kompenzace, eh, ale jde také o stimulaci určitých veřejných statků. Jde o podporu méně Eh, rozvíjejících se regionů. Čili tyto otázky mají různou váhu eh, v našich úvahách. Dále. K otázkám zjednodušení. Ano, i zde musíme lecos udělat. Ale zcela jisté je, že musíme dát do rovnováhy administrativní zjednodušení tak, aby celý postup plateb a podpor mohl proběhnout relativně rychle. Je však také nutné zjednodušit čitelnost, aby vše bylo transparentní, takže tady jsou ty mechanismy různé. Přitom však musíme zdůraznit otázku konzistentnosti mezi prvním a druhým pilířem, nebo chcete-li mezi podporou a mezi těmi mechanismy, které umožní zmodernizovat zemědělskou produkci a e, venkov zde jsou eh, eh, také určité souhry mezi eh, venkovem a zemědělstvím jako takovým. Závěrem bych však chtěl zareagovat na další poznámky a chci říci, že nechci reformu SZP učinit takovou, aby zareagovala na mezinárodní debaty. Samozřejmě určitá adaptace proběhla na základě určitých jednání mezi členskými státy. A to na základě jednání s mezinárodními organizacemi. Ale já jsem, myslím, neřekl, že jedním z cílem je přizpůsobit se ještě více výsledkům jednání mezinárodních organizací. To nikoliv. My očekáváme samozřejmě, že ten proces půjde dál, ale chceme, aby došlo k adaptaci eh, dle specifické situace v Evropské unii. Je nutné vzít v potaz mnohé problémy, Vždyť eh, Myslím si, že reforma eh, SZP nemůže přinést eh, implicitní odpověď na všechny otázky. Komplexnost zemědělství i to je spojeno s otázkami příjmů. Máme zde další otázku kritérií. I ta jsou eh, již zahrnuta do úvah o reformě. Konkurenceschopnost, i to je klíčový pojem. Domnívám se, že to není otázka, která by byla pouze nahlížena liberálním způsobem. Všechny ekonomické sektory musí prokázat, že jsou konkurenceschopné. A já jsem ve slyšení eh, tento pojem konkurenceschopnosti opakoval několikrát. Řekl jsem především, Diverzita zemědělských podniků a trhů musí být zohledněna. Nemůžeme hovořit pouze o mezinárodním trhu ve souvislosti s konkurenceschopností. Vždyť máme mnohé eh, podniky, které vyrábějí pro lokální nebo regionální trh a ty nejsou tolik eh, ovlivňovány eh, situací v Rotterdamu nebo jinde. Jsou to tedy lokální E, zemědělské podniky a e, zde jsou podmínky specifické. Jsou zde tedy e, různé charakteristiky jednotlivých typů trhu. A tato diverzita musí být zohledněna jak ve výrobě, tak ve spotřebě, také na trhu. A proto jsem také řekl, že politika kvality je důležitým nástrojem, který eh, bude stanovovat tuto diverzitu. Takže měli bychom společně tyto nástroje prohlubovat tak, aby eh, i požadavky a poptávka byly specifické. Spotřebitel by také měl mít jasnější přístup k zemědělské produkci. Nechci však hovořit příliš dlouho, jistě budeme moci o tom debatovat ještě později, ale nejsou to jenom mechanismy, eh, musíme však nalézt určité odpovědi i na tyto otázky do konce roku a začátkem příštího roku eh, předložíme legislativní návrhy, eh, které budou vycházet z těchto mechanismů. Děkuji vám. Děkuji i za to, co už si nám stačil říci. A budeme pokračovat tedy druhým kolem dotazů. Je to asi 40 minut, které máme k dispozici. A proto vás prosím, abyste nehovořili déle než dvě minuty, aby se na všechny řečníky dostalo. První Giovanni Lavia, který má tež důležitou úlohu v rozpočtovém výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také, pane komisaři, za to, co jste nám dnes osvětlil. Děkuji také George Lyonovi za vynikající práci. Je to důležitý základ pro naši diskuzi. A teď mi dovolte, abych se převážně zaměřil na aspekty související s rozpočtem. Jak se totiž ukazuje z mnoha eh, příspěvků, Rozpočet pro reformu SZP má zásadní význam. Jak víte, s Lisabonskou smlouvou Evropský parlament se stal um, hlavní rozpočtovou autoritou. To znamená, že až budeme vyjednávat s radou, hlas Evropského parlamentu může být zásadní v případě neschody abychom se vrátili ke zdrojům, které budeme mít eh, po roce 2000 k dispozici pro SZP. Je třeba zdůraznit, jak se bude připravovat nový víceletý finanční plán. Už jsme začali touto, eh, tuto diskuzi u eh, středně dobé revize SZP a je jasné, že rozpočtový prvek je ten nejdůležitější. Nejde jen o to, abychom hovořili jen o tom, jaké prostředky budou eh, věnovány SZP, ale je třeba, abychom pochopili i zde v parlamentu všechny nové cíle, SZP nemůžeme výjít eh, z toho, jaké máme zdroje, abychom mohli stanovit SZP, ale naopak musíme nejdříve uvažovat o cílích SZP a pak žádat podporu pro tyto cíle prostřednictvím patřičného financování. Takže pan Kapola Santos hovořil o těchto cílích, zmínil finanční referenční rámec, my nemůžeme e, žádat stejné prostředky jako v minulosti, o tom hovořil. A dnes je tedy především hovořit o cílech politiky. O zdrojích se bude hovořit až následně a jen v souvislosti s cíly, které mají plnit. Co se týče některých e, pasáží zprávy, nebo tedy návrhu zprávy pana Lajona, Budu jej žádat, aby vymazal některé části, které se týkají eh, mechanismů a technických prvků týkající se rozpočtu, protože ty můžeme začlenit případně posléze, pokud to bude zapotřebí eh, ohledně financování nové SZP, ale myslím, že zpráva z vlastní iniciativy, zejména v této předběžné fázi, není vhodným okamžikem, kdybychom se měli zabývat přímo těmito technickými prvky. A pak chci ještě říci, že plně sdílím postup komisaře v postupu eh, nebo v pohledu na celou tuto tématiku nejdříve je třeba stanovit eh, cíle SZP a pak se o nich musíme eh, shodnout my a mm, musí se na nich shodnout i občané. Evropský parlament, myslím, že velice vnímavě sleduje tuto diskuzi a že si přeje, abychom měli dostatečné prostředky pro SZP. To znamená, že teď, když jsme tedy Eh, tak významní v rozhodování o rozpočtu. Eh, budeme se snažit o to ze všech sil, abychom měli patřičné prostředky. Jako další Stefan Lefol. Merci, monsieur le président. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat panu komisaři za to, že přišel a také děkuji zpravodaji za jeho zprávu, která zahajuje tuto debatu. Sdílím to, co řekl pan komisař. Je nutné eh, prosadit také to, aby občané pochopili, že zemědělství má eh, celkový zájem pro občany. Pokud to občané nepochopí, tak to nepochopí ani eh, eh, v souvislosti s rozpočtem. Je nutné tedy mít politické cíle pro tuto SZP. Tyto cíle musí být přijatelné, viditelné pro všechny občany, jinak mnohé ztratíme. Tolik za prvé. Za druhé, eh, jeden z bodů pana komisaře mě velmi zajímá a sice zachování diverzity evropského zemědělství. Velmi často jsme v minulosti říkali, že existuje jedno zemědělství, které je konkurenceschopné na mezinárodním trhu. Ale diverzitu zemědělství v Evropě je pro mě důležitým bodem. A toto musíme zapsat. Bude to mít také své dopady v celé politice. Dále souhlasíme se spravodajem a sice v tom smyslu, že cíle, především ekologické cíle, zemědělství a udržitelný rozvoj musí být zdůrazněny. Já doufám, že vaše zpráva získá na plenárním zasedání eh, širokou eh, podporu. Eh, je nutné zemědělství podpořit také jako možnost ochrany různorodosti zdrojů a občané musí pochopit, Eh, tuto sázku. Je zde otázka potravin. Eh, zde je nutné eh, zajistit výživu Evropanů. 18 milionů Evropanů dnes trpí špatnou výživou. O tom se nehovoří. My musíme zcela jasně říci, že zemědělská politika musí odpovídat také těm těmto požadavkům, aby se toto zlepšilo. Další cíl, jak řekl George ve své zprávě, je věc tří velkých eh, sázek a výzev. Za prvé regulace trhu. Eh, zpráva zpravodaje je však vzdálená od regulace trhů. Spíš se zde hovoří o velkém rozptylu cen. Dále se eh, je nutné zdůraznit otázku kompenzací. Ve zprávě je řečeno, že je nutné kompenzovat eh, veškeré nedostatky eh, pro zemědělce a to všude v Evropě. Nejenom tedy cestou kofinancování, ale i jinak je nutné kompenzovat. Třetí část společné zemědělské politiky se týká eh, eh, odměny za všechny eh, služby v oblasti zemědělství. Takže regulace, kompenzace handicapů a vyrovnání příjmů. To je to, co by mělo být ve středu celkové veřejné debaty. Je nutné tedy debatovat, ale musíme jít také dál než vše, eh, kde jsme dnes. Musíme odpovědět na očekávání zemědělců eh, v této krizi, kterou prožíváme. Vidíme problematické oblasti eh, v oblasti sektoru mléka, ale nyní také v sektoru obilí. I to musíme prodiskutovat mezi námi. Ještě mezinárodní otázka na závěr, abych zareagoval na to, co říkal Patrik. Je nutné také jasně říct, říci v našem výboru, že Evropa nemůže pokračovat ve své strategii jednání. Nemůže vyjednávat otevírání trhů zemědělských, chceli podpořit služby na světě je to spíše otázka způsobu vyjednávání z evropské strany, co vede k nevýhodné pozici evropského zemědělství. Děkuji. Stefan. Eh, Děkuji, Stefane. Franz eh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za tuto příležitost prodiskutovat téma OSZP a posléze otevřít diskuzi celé veřejnosti. Chci také poděkovat panu Lajenovi za toto velice pozitivní stanovisko které prezentuje ve své zprávě. Já bych se chtěla zmínit o tom, co nám vždy připomínají zemědělci a chovatele. Chtějí být opět konkurenceschopní. Chtějí, aby Evropský parlament tlačil na radu a komisi, aby byly zborány bariéry, které jim brání v konkurenceschopnosti. Je totiž třeba vyřešit celou řadu otázek, aby mohly být opět konkurenceschopnosti, konkurenceschopní. Například, jaká opatření jsou nutná pro zemědělce, aby mohli například vyjednávat eh, s potravinářskými řetězci, dochází k zneužívání situace na, na trhu, ceny jsou volatilní, co si myslíte, pane komisaři, že můžeme takto učinit pro zemědělce? Je tu málo vzájem, vzájemně rovných podmínek. A je třeba se zabývat otázkou ochrany životního prostředí, klimatu a udržitelnosti. Pak tu jsou e, dohody se třetími zeměmi. Neexistuje mechanismus, který by e, přiměl třetí státy, aby dodržovali e, ujednání smlouvy je třeba, aby respektovali obsah smluv. Aby respektovali to, co od nich žádá Evropská unie. A to je třeba tedy vyřešit. A pak je tu otázka, jak bude vypadat CZP po roce 2013. Hovoříme o penězích. Je Eh, možné, že se bude využívat eh, modulace k využití eh, toho, aby se bránilo pro plnění členských států. Mark? Merci, monsieur le président monsieur le commissaire. D'abord, saluer votre présence. Děkuji, pane komisaři. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, vás pozdravit. Eh, vy jste komisařem evropských zemědělství v plurálu, ale také jsem komisařem pro otázky lesnictví. Zpráva George Lyona je vynikající. Hovoří se zde o bezpečnosti potravin, o zemědělci, co by výrobci veřejných statků. Říká se, že zemědělství eh, především ve znevýhodněných oblastech musí být eh, ještě více zelené, trvalé, udržitelné. Toto jsou záležitosti, které můžeme sdílet ale v odstavci 17 eh, George Lyon hovoří o eh, určitých problémech na trhu, jako je volatilita cen. Zde nenabízí žádné řešení, ale pane komisaři, já se obracím nyní na vás a jsem velmi rád, že jste se zmínil o sektoru mléka eh, a o nutnosti zareagovat mnohem rychle. Já se domnívám, že obilí se dostává do podobné situace volatility cen e, rovněž. E, je nutné samozřejmě se věnovat i detailům, ale to není možné udělat dnes. Chci však vědět, zda byste chtěl hrát také určitou roli regulace e, pro veřejný trh Eh, ministři eh, také stanovují v určitém maratonu eh, ceny a náklady, ale to je to, čím také zemědělci dnes trpí. V budoucnosti budou potřebovat stabilitu. A zde se chci zeptat, jakou roli budete hrát ve smyslu regulace trhů. Děkuji, Marku. Slovo má pan Bové. Ano, já jsem se chtěl zmínit eh, po té, co hovořili eh, pan komisař a Pravodaj. Já se domnívám, že pozitivní na tom je to, že je zde vůle dívat se do budoucnosti globálně. A to je velmi důležité. Je však nutné dát pozor na to, abychom neprožívali to též jako v roce 1991 po předložení zprávy McSherry, eh, který, která byla eh, vítána jako eh, zpráva, která zahrnuje zemědělce. Ale nástroje, které z toho vyplynuly, byly zcela v rozporu s nadějí, která byla zbuzena zrozena v této době. Vznikla z toho velmi tížová situace a e, na venkově došlo k mnohým e, revoltám. Mnozí byli skutečně zklamáni. Ano, musíme debatovat. Občané se musí zúčastnit, také zástupci zemědělství, ale proto, aby vše proběhlo věrohodně, je nutné, aby následující nástroje byly určitým prohoubením těch myšlenek, které budou předloženy v této debatě. V roce 1958 byla společná zemědělská politika zahájena jako první nástroj na zajištění míru v Evropě. A to je centrální záležitost. Zemědělská politika je eh, a politika eh, eh, potravin, zásobování potravinami byla politikou míru. Je to však také nástroj eh, koheze vůči ostatním subjektům světa. Zemědělská evropská politika nesmí být však namířena proti rozvoji těmto jiných, těchto jiných typů zemědělství. Eh, Evropané musí být Zásobování potravinami a e, je nutné také jim umožnit zaměstnání. V této otázce jsme e, si zajedno. Ale co se týče vztahu k třetím státům, především na jihu, je také otázka centrální. Dnes máme e, problém a sice smluv z VTO, tak jak o tom hovořili již mnozí předřečníci. Není možné se snižovat zvažovat mezinárodní možnosti, spíš je nutné stanovovat nové podmínky a vycházet ze společných jmenovatelů, a to jsou světové ceny. Dnes se jedná o ceny světového trhu a my všichni víme, že tyto ceny nepředstavují eh, nic reálného. Jsou to dumpingové ceny, které pro zemědělce v Evropě i ve zbytku světa nejsou eh, přijatelné. Zde ve vztahu k VTA O, musíme prosazovat větší spravedlnost, jak v Evropě, tak i mezinárodně. V tomto smyslu se vracím k otázce míru a k nutnosti mírové politiky. Poslední bod eh, se týká prvku, eh, který jsem vlastně ještě nezaslechl, a to je otázka přístupu k půdě. Eh, je to tedy otázka pozemků, ochrany pozemků pro budoucí generace. I zde Evropa musí zajistit mladým, kteří chtějí pracovat na půdě, aby i přes komplexnost těchto problémů měli možnost pracovat. Dále je nutné také chránit zemědělskou půdu eh, před spekulacemi eh, v oblasti nemovitostí. Musíme zkrátit projevy, pokud si eh, budou chtít všichni. Pan Tabajdy. Máte naprostou pravdu pane komisaři, je třeba přesvědčit daňové poplatníky. Ale naše argumenty jsou velice odlišné. Není tu uspokojivá konvergence mezi našimi argumenty s ohledem na budoucí SZP, například otázky pro životního prostředí a sociální otázky. To je velice důležitý a silný argument ale nemáme s tím žádné související kalkulace, žádné odhady toho, jaký prospěch by to přineslo společnosti, jaké veřejné statky by to přineslo, pokud budou takto tímto způsobem produkovat zemědělci. To je tedy veliký problém. Nevíme ani cenu, ani odměnu za takovýto způsob výroby. Nevíme, jaké veřejné statky životního prostředí a sociální by to přineslo. Proto, vážení kolegové, v první v, eh, verzi strategie na rok 2020 nebyl ani žádný odkaz na SZP. Je třeba přesvědčit Evropskou komisi, pana Baroza, ministry financí, je třeba vytvořat, vytvořit tato pojítka, abychom se spojili zelenou ekonomiku s inovacemi a s novými cíly, formulovanými panem Barozem. To je další úkol a to je náš úkol, je velice důležitý. A ještě tu je jedna otázka na vás, pane komisaři. Je třeba, aby ty nové eh, platby eh, dohnaly to spoždění. Hovořil jste o 27 eh, členských státech, eh, které jsou v rozdílné situaci, ale do roku 2013 nové členské státy nebudou schopny dohnat situaci. Je tu nějaký prostředek, který by jim pomohl po tomto období do roku 2013? Je to velice důležité, pane komisaři. Eh, komise začala postup proti Evropské radě ohledně eh, zákazu nákupu eh, pozemků v nových členských státech. Pokud nedostanou eh, nové členské státy povolení k takovémuto prodloužení zákazu nákupu pozemků, tak nebudou mít ani tu, tento, mm, mm, tuto možnost korekce situace. Co s tím chcete udělat? Pane komisaři, já to nechápu. Jaká logika, logika se zatím vším skrývá? Děkuji, pane Tabedi. Pan Delange. Pan Schmidt posléze. Um, děkuji, eh, pane předsedovci, také poděkovat panu komisaři jako první věc a za druhé chci poblahopřát eh, kolegovi Lajonovi. V jeho zprávě opravdu všechno, musím souhlasit se zelenými, to nebývá často třeba, že jsou příliš optimistické závěry o tom, že ZP plní cíle toho, že SZP přinese tedy spravedlivý eh, výdělek eh, zemědělcům. Mám pár poznámek. Pro liberály je slovo inovace důležité. Možná, že tu je rozdíl mezi holandskými a britskými liberály, ale možná, že holandští by to tam stavili trochu dřív. A konkrétně ohledně klimatických změn, vy se soustředíte na význam půdy, na vázání CO2 a omezování emisí CO2. To je ovšem příliš omezený pohled, protože i ta zemědělská odvětví intenzivní, které nemají velkou výměru nebo nepracují s velkou výměrou, by měly mít možnost takto zasáhnout. Například skleníky u nás v Nizozemí Eh, by se jim taky měl zabývat. A my bychom je měli eh, i tyto sektory bychom měli začít do daného schématu, aby měli nějaké incentivy. Eh, chápu vaše cíle, tak jak jsou napsány, je třeba zdůraznit nebo pomoci těm platbám, aby byly účinnější. A opět budeme žádat Evropskou komisi. Já to dělám pokaždé, když se setkáváme. Žádám Evropskou komisi, jaké pilotní projekty budou. Evropský parlament o ně žádal už před několika lety v rozpočtu. Musíme mít objektivní kritéria pro tyto projekty, abychom pak ty výsledky mohli používat v diskuzích. My žádáme o pilotní projekty, o studie a pokaždé, když o to požádám eh, komise, tak na mě koukají jako vyděšení králíci u eh, hlávky zelí. Takže eh, já doufám, že Evropská komise konečně pro mě něco udělá a že s tím, eh, že se do toho pustí. A ještě otázka vyjasnění ohledně toho, co říkal eh, zpravodaj. Vy jste hovořil o to, že SZP se musí zaštlenit do multifunkční politiky výroby potravin. Jaké budou ještě další prvky té potravinářské politiky, nebo kam chcete situovat zemědělskou politiku v rámci této eh, politiky mm, výroby potravin. A potom, když tedy odejdeme od historických plateb, vy se zmiňujete o holé zemi, o problému o holé zemi. Já se opravdu neodvážím to přeložit sama do uh, holandštiny, ale myslím, že se děle, děje něco opačného, například ve Velké Británii. Když eh, odejdete od historických plateb, dojde k obrovskému nárůstu. Lidé chtějí jednoté platby, protože každý schopný eh, eh, zubař se tak eh, s, s kouskem pozemku se tak stává zemědělcem a, a chce mm, na to finanční prostředky. Je tedy třeba, aby se produkovaly potraviny na, na, těchto, na těchto pozemcích. Pokud chceme tedy poskytnout tento druh platby, jakým způsobem zajistíte, že tyto e, příspěvky budou e, podmíněny určitou produkcí zemědělskou nebo produkcí potravin? Pane Schmidt. Doufám, že se vám podrží dodržet řečnický čas, protože jinak nebudou moci promluvit všichni. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný, protože Eh, mohu eh, gratulovat svému skotskému kolegovi, panu George Lyonovi, protože v té zprávě je málo toho, co by se mi nelíbilo. Dovolte mi pouze několik drobných komentářů a pak jeden takový zásadní komentář. Nejprve chci říci, že nikdo se nezmínil o tom, eh, že výbor DEVE nám nedal žádný, žádné stanovisko které by se týkalo také vztahu eh, té reformy SZP eh, k světovému trhu a také ani eh, tedy ne v souvislosti s rozpočtem. Takže možná bychom měli požádat koordinátory, aby skutečně výbor DEVE nám poskytl jejich stanovisko, protože to může být užitečné. Dále myslím si, že Eh, co se týče těch nejméně rozvinutých eh, oblastí, tak eh, tady je také důležité o nich hovořit. Jedná se o určité geografické specifické ehm, vlastnosti, které je nutné brát v úvahu. Také se hovoří o tom, že se musí lépe zlepšit řízení také se hovoří možná, že tedy hovoří se také o těch vnitrostátních orgánech. Dále jsou zde definice některých druhů zemědělstvích, je nutné si uvědomit, že zemědělské rozpočty jsou napjaté, také se zvyšuje počet obyvatel, je zde změna klimatu. Musíme e, bojovat o to, abychom skutečně zde vytvářeli potraviny, aby docházelo k výrobě potravin, protože jinak Eh, se budou navyšovat veřejné výdaje a bude to plítvání veřejných výdajů, aniž by se zvyšovalo počet potravin. Takže určitě ne, určitě sem nespadá třeba eh, pěstování tabáku. To je také druh zemědělství, ale nepatří to sem do té naší SZP. Dále mám obavy, že pokud se eh, budeme snažit zde chytit příliš mnoho těch zajíců, tak nakonec zde vyjdeme na prázdno. Takže je nutné, abychom si stanovili určité cíle a snažili se splnit ty cíle jeden po druhém. Také je zde nebezpečí, že zeměděl, generální ředitelství pro zemědělství se snaží eh, příliš, eh, stanovit příliš cílů, ale nesnaží se také dostatek, eh, zajistit dostatek rozpočtových prostředků. Musíme eh, se také třeba snažit využívat strukturální fondy pro určité ekologické cíle, aniž bychom, místo abychom dále napínali ten rozpočtový rozpočet pro, pro zemědělství. Ojenčak. Děkuji za tom vizitě. Děkuji. děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji vám, pane komisaře, že jste mezi nás přišel. Také chci poblahopřát eh, zpravodaji k práci, kterou vykonal. Chci se zmínit k tomu, co zde již padlo, co říkal pan komisář. A také možná při slyšení nebo, na, nebo při jiných příležitostech. Myslím, že nejdůležitější věc nebo nejvýraznější věc, kterou jsme neslyšeli, je slovo musíme je to povinnost, nutná potřeba eh, něco vykonat. A vy byste nám teď měli eh, nějak říct, jak toho budeme dosahovat, protože to je i otázka důležitá pro naše zemědělce. Zemědělci se vás ptají, komisaři, nejen nás, ale i vás a čekají, že dáte vy ty eh, odpovědi zemědělcům a že tyto odpovědi budou dále prodiskutovány. Jsou tu stovky, tisícovky expertů zde i na Evropské komisi, kteří jsou poměrně dobře vybaveni k tomu, aby diskutovali možná opatření a aby je zhodnotili. E, zemědělci se musí účastnit takovýchto diskuzí. Já bych e, nečekal, že můj otec, e, dědeček nebo můj soused mi radili, co mám dělat se, v SZP ale situace ve venkovských oblastech je dramatická. Od vás slyšíme jen, že musíme tu situaci změnit. Jak to máme učinit? Na to se vás ptám, to je velice konkrétní otázka. Říkal jste dnes, pane komisaři, ve vašem projevu, že musíme dosít situace, v níž platby budou eh, eh, přerozděleny férovým způsobem. Ale jak toho dosáhneme? Na to se vás ptám. Ano, chceme být spravedliví, chceme mít eh, rozpočet, poměrně mm, obsáhlý rozpočet. A chceme, aby byl uchován značný, značně velký, ale jak toho chcete dosáhnout? To je velice konkrétní otázka. Jak toho dosáhnete? Máme tedy spojit platby k určitou, eh, s určitou oblastí, s výměrou hektarů, máme chtít od zemědělců, aby vyráběli ekologické produkty. Jaké jsou vaše návrhy? Je opravdu na čase, abychom probrali konkrétní věci. Mnoho politiků a expertů o tomto diskutuje. A slyšeli jsme celou řadu návrhů. Historie nás hodně poučila, nejen o zemědělství, ale také o průmyslu. Víte, historie nás učí, že jakákoliv peněžní částka se může vyplýtvat na úplně zbytečnou činnost. I omezené prostředky lze vyplýtvat, ale pokud se snažíte efektivním způsobem využívat omezené prostředky, můžete vybudovat velmoc. A mnozím zemědělcům to jde, třeba, že peníze, které mají, jsou omezené a jsou ve velice obtížné situaci. Takže já jsem proto, abychom měli spoustu peněz v rozpočtu abychom měli velký rozpočet pro SZP, ale ještě vícem proto, abychom efektivně <clears throat> zpravovaly tyto prostředky. Hovoří se o tom, jak přerozdělit eh, peníze z této společné zásuvky. Eh, je Není to zatím na 100% férové, já nevím tedy, co by bylo to spravedlivým, tím spravedlivým řešením, ale jak ty peníze správně přerozdělíme, o tom je třeba diskutovat, protože jinak dopadneme. Takže budeme prostě jen žádat víc a víc i po roce 2013. Zásadní otázka je, jak rozdělit prostředky. Na to se vás ptám. Pan Auken. Kungs, es vēlos jums pateikties par jūsu klātbūtni komitejas sēdē. Tāpat arī eh, es gribu izteikt savu atzinību ziņotā. Děkuji, pane komisaři, chtěla bych vám poděkovat za to, že jste se zúčastnil dnešního odpoledního zasedání. Budu hovořit anglicky. Uh, abych eh, si byla jistá, že se dokážu dobře vyjádřit. Setkala jsem se s několika lotyšskými zemědělci a Um, nyní mi dovolte tedy říct, jaké mají názory. Lotyští zemědělci vítají tyto změny a vítají to, že se tedy odkláním od toho historického systému plateb Eh, vůči, směrem tedy k systému cílů. Nicméně stále zde přetrvává jedna otázka. Náš zpravodaj navrhuje určité období, ve kterém se postupně tyto platby do roku 2020 budou odstraňovat, aby zde byla možnost eh, adaptovat se na novou realitu. Ale co se týče zemědělců, a to nejenom v Lotyšsku, ale ve všech nových členských státech, tak eh, oni mají mnohem menší přímou podporu a oni nesouhlasí s tak dlouhým přechodným obdobím. A e, velice často se hovoří o tom, že všechna takzvaná přechodná opatření jsou většinou velice dlouhodobá. A proto chtějí, aby zde byly stejné podmínky pro všechny zemědělce od dalšího rozpočtového období. Neznamená to, že chtějí více přímé podpory z rozpočtu EU, ale jde o to, aby zde se, se všemi zemědělci bylo zacházeno stejně, aby ten systém byl spravedlivý a i když dostane každý méně, jde o to, aby každý dostal podle spravedlivých e, systémů. A nejde Eh, o to, rozhodně jim nejde o to, aby získávali více a více peněz z kapes daňových poplatníků. Já jsem politička a my, politikové, dobře víme, že všechny změny, které jsou radikální, nelze mm, zavést přes noc. A je proto naprosto zásadní, aby zde eh, případný, případné přechodné období skončilo v takovou situaci, která bude spravedlivá a která bude dobrá pro společnou zemědělskou politiku. Pouze takový e, systém dokáže potom většina evropčanů podpořit. Lotiští farmáři také vítají to, že zde nebude návrat e, k těm, e, odděleným plat, k těm vázaným platbám. A oni se domnívají, že zde skutečně má dojít k plnému oddělení od produkce, a že zde nemají být eh, výjimky. A na závěr ještě se také lotyští zemědělci domnívají, že by nemělo docházet k budoucím eh, škrtům, protože jde o to, aby byla zachována eh, jejich činnost a je také důležité, aby zde byly rovné podmínky pro zemědělce ve všech zemích. Děkuji. A pak Garcia Perez. Prosím, respektujte řečnickou dobu. Thank you, uh... Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci. To jsem ráda, že eh, zaměřujete na budoucnost SZP, že je to pro vás důležitý eh, pilíř SZP jak to chcete dosáhnout, chcete velký rozpočet. Je to otázka, na kterou se vás chci zeptat. A týká se mléčných kvót. Mnoho zemědělců ze severního Irska, odkud pocházím, zažilo veliký tlak na mlékárenský sektor. V severním Irsku jsme zažili nejnižší ceny, eh, které pamatujeme. Vy už jste se zmínil o tom, že považujete za nutné mít určitá tržní opatření, abyste bránil volatilitě cen, ale já bych chtěla naléhat, abyste na to, aby se jednalo rychle eh, v mlékarenském sektoru. Je to opravdu velice důležité. Mnoho zemědělců prožívá veliké potíže. Eh, a a bude pro ně zbytečné hovořit o reformě SZP, pokud už nebudou schopni být konkurenceschopní a nebudou na trhu. Děkuji za zprávu panu eh, Lajenovi. Je velice užitečná, ale opět eh, vyvolává určité otázky eh, pro farmáře v severním Irsku. Myslím, že George uznává, že jedním z největších problémů diskuzi o společné zemědělské politice a e, paušálních platbách je souvislost paušálních příspěvků s produkcí potravin a využití zemědělské půdy. Opět e, je třeba se pozor na způsob spolufinancování. Mohly by zde vznikat veliké problémy Mnoho zemědělců, které já zde zastupuji, s tím zažilo veliké potíže. V, se, v Severním Jirsku se říká, že eh, ďábel je v detailu, tedy eh, je třeba, abychom tuto diskuzi eh, vedli dál, nejen zde v parlamentu, ale také ve Westminsteru. Děkuji. Garcia Perez a následně McInnes. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za tuto diskuzi, kterou se začal, pane komisaři. S námi tato diskuze by měla být eh, si vědoma velikých nejistot, které prožívají zemědělci a chovatelé v Evropské unii. Zemědělci žijí eh, v kritické situaci a očekávají od eh, Rady, Komise i parlamentu, že tyto instituce budou schopny čelit výzvám. Před nimi se nacházíme. Už víme, jaké jsou, také jsme zde zmínili v naší diskuzi Víme, že je tu už obecná schoda ohledně toho, že zapotřebí zachovat bezpečnost potravin, zaměstnanost v zemědělských oblastech, že je tu souvislost mezi SZP a e, ochranou před klimatickými změnami. Nicméně teď je třeba zjistit, co máme učinit, abychom tyto výzvy řešili, abychom dali jistotu zemědělcům, protože oni právě tuto jistotu potřebují, aby mohli pokračovat ve své práci. V současnosti totiž eh, je trápí veliká nejistota, jak už jsem uvedla. Pak tu jsou otázky týkající se například přímých plateb. Ale myslím, že především musíme mít jasno v tom, jak budou vypadat ty nové perspektivy, jak eh, začne společná SZP od roku 2013 naše SZP musí eh, být schopna čelit eh, eh, situaci na trhu, globálnímu trhu. Musíme uvažovat o zemědělsko-potravinářském řetězci, protože zemědělce nezajímá jen kolik dostanou peněz na příspěvcích, ale jde jim, jen, jde jim také o to, aby zde byla vyvážená rovná situace v zemědělsko-průmyslovém řetě, pardon, potravinářském řetězci. A ještě mám jeden dotaz na pana komisaře. Vy jste se zmiňoval o strategii na rok 2020. Na Evropské radě se hovořilo o tom, jak by nová reforma SZP mohla pomoci dosáhnout eh, cílů na rok 2020. My pořád hovoříme o budoucnosti. Zemědělství je strategický sektor. Jak tato nová SZP tedy bude reagovat na tuto strategii 2020? Děkuji, paní McGuinness. Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, všem za dnešní diskusi, zejména zpravodajovi. Tato diskuse byla velice zajímavá a já mám ale několik dotazů, respektive kdybych byla zemědělcem, tak bych měla několik zásadních dotazů. Myslím si, že z dnešní diskuse pokud nás poslouchají někteří zemědělci, tak si z toho odnesou to, že je zde mnoho nejasností a někdy bychom se možná raději měli trošku pozastavit a zamyslet se nad některými věcmi, abychom to neuspěchali. Eh, myslím si, že je velice dobré, že proběhne veřejná diskuse, ale eh, veřejné konzultace by měly nejprve být eh, uvedeny určitou, určitými informacemi. Eh, spotřebitelé chtějí kvalitní potraviny a myslím si, že evropští spotřebitelé také eh, rozumí zemědělcům a chápou, že mají různé problémy, takže bude určitě zajímavé vidět, co bude výsledkem této veřejné konzultace. Já doufám, že komise bude mít lepší nástroje k tomu, aby dokázala plánovat, jak to bude v budoucnosti, protože nynější eh, propady cen a nynější výkyvy cen, to jsou všechno věci, které, kterým se musíme věnovat. Chtěla bych ještě požádat komisi eh, o eh, na jednu otázku, která se ještě týká distribuce podpory. Kdo co dostane? Také velice často se o to zajímají média. Chtěla bych vyjasnit jednu věc. Pokud má dojít ke změně, kdy se tedy bude platit za produkci veřejných statků, bude tedy pokračovat stejná distribuce podpory, protože E, v současné době je to tak, že ti největší producenti mají největší podporu. A také velice často tedy ty země, které mají e, největší zemědělce, budou mít nejvíce podpory. Mohla by tedy komise ještě podrobněji pohovořit o tom, jak to bude s distribucí podle těch jednotlivých různých scénářů také eh, se chci ještě vrátit ke zprávě pana George Lyona. Myslím si, že ta zpráva není příliš konkrétní, spíše hovoří o zásadách a ty zásady jsou dobré. Eh, odstavec 44 hovoří o rozpočtu. Nejsem se jistá, co se týče o odstavce 47 a 49. Nevím, zda hovoří o navýšení rozpočtu. Možná bychom se na to ještě měli podívat. Pak je zde odstavec 60, který hovoří o bio palivech. Myslím si, že to je zajímavé. Nevím však, zda o to mají zájem také členské země a nevím, zda členské státy dobře vědí, co zde řešíme v parlamentu, co se týče těch biopaliv. A nakonec, protože už nemám čas, tak eh, pouze rychle. Je nutné, abychom pochopili, že zemědělci nedostávají spravedlivé ceny za to, eh, co produkují. A pokud to nechtějí platit spotřebitelé, tak to musíme platit z nějakých jiných zdrojů a musíme zjistit, z jakých. Také si nejsem jistá, za to slovo green, za to slovo zelený je skutečně tak samospasitelné a tak dobré, jak si myslíme. V minulosti jsme eh, měli mnoho zelených iniciativ a měli bychom je spíše přeskoumat, zda byly učené. Děkuji. Jenom jednu minutu, prosím, nebo nebudeme schopni dokončit téma. Děkuji, pane předsedo, ráda bych hovořil o něčem konkrétním. Zpráva pana Lajna je velice dobrá. Bere v úvahu celou řadu prvků modelu evropského zemědělství. Nezmiňuje se však o skutečnosti, že Jižní Evropa se ocitá v mimořádné situaci, zejména v souvislosti s klimatickými změnami. Podle údajů komise Jižní Evropa bude mít závažné problémy. Je velmi dobře známe, že aktivity, které jsou prezentovány jako alternativy zemědělství budou jasně omezené v důsledku eh, klimatických změn, ať už je to lesnictví nebo cestovní ruch. A proto se musíme zaměřit na to, jak budeme situaci řešit. Znamená to totiž, že některé oblasti už nebudou mít příležitost diversifikovat příjem což bude v důsledku klimatických změn a bude to znamenat, že budou mít také méně příležitostí k budování veřejných statků. Je třeba odměňovat eh, budování nebo produkci veřejných statků. Znamená to tedy, že klimatické změny některým oblastem tuto možnost odeberou. A tyto e, oblasti pak nebudou ekonomicky a sociálně udržitelné. Je třeba řešit například důležitou závažnou otázku dezertifikace. Jak můžeme tohoto všeho dosáhnout, aniž bychom ještě více pokřivili situaci na, na trhu? a aniž bychom zbavili e, tyto oblasti možnosti vést udržitelné aktivity. Bude to tedy financováním, spolufinancováním či komunita, nebo financováním z komunitárního rozpočtu, budou tu nějaké kompenzace za handicap, který mají dané oblasti, e, nebo jim budeme pomáhat nějak začít jiné činnosti a jaké to pak budou? Aňo. Aňo? Když pan komisař eh, hovořil, mluvil také o klimatických změnách. To mě zklamalo. Já jsem viděl, že minule dvě zimy byly velice studeno. Viděli jsme, že co se dělo v Evropské unii a že to jasně ukázalo, že mezinárodní panel klimatologů se pletl naši zemědělci eh, nebudou takto nadšeni. Eh, my o eh, zemědělcích hovoříme o tom, jakým způsobem se mají chovat, že mají například méně kráv, což je devastující pro Velkou Británii, nebo jim říkáme, čím mají krvi, krmit a tak dále. Jak dál, pane komisaři, chcete jít? Budete naslouchat zemědělcům? Je to pro vás důležité? Reimens, jedna minuta. Dnes jsme slyšeli, že SZP má splňovat společenská očekávání. To je vysoký požadavek. Zní to dobře, ale skrývá to také určité nebezpečí a sice odcizení od každodenního života zemědělců. Musíme tedy dát pozor na to, abychom nestratili půdu pod nohama, abychom nerozhodli nakonec o něčem, co se nedá realizovat. Nesmíme zapomenout, že zemědělci musí mít prostor a sílu, eh, aby dělali to, co eh, také dělat umějí, tedy spravovat eh, zemi. A to je ten les, který nevidíme pro samé stromy. Pan Sikirsk, jedna minuta. Já chci jenom dvě věci. Děkuji za slovo. Myslím, že v minulosti se ZP dosáhla mnohého a neměli bychom na to zapomínat. Samozřejmě, že potřebujeme reformovat, modernizovat evropské zemědělství. Hovořme tedy o změnách, ale mějme také na paměti pozitivní výsledky, které jsme dosáhli. A teď by mě zajímalo, zda se můžeme shodnout mezi členskými státy a politickými stranami, Eh, který máme tady. Máme takovýto konsenzus eh, také ohledně to, jak postupovat směrem k zemědělcům. Zemědělci totiž eh, se ptají na velice konkrétní dotazy. Děkuji. V tuto chvíli nám zbývá pár minut pro George Lina. Ne, aby odpověděl na všechno, ale aby tedy v jedné, dvou či třech minutách to uzavřel téma. A pak požádám ještě pana Čološe, aby promluvil, aby uvedl své závěrečné slovo. George Lyon. Well, can I first of all Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili dnešní eh, debaty za jejich eh, velice eh, pozitivní přínos. Myslím si, že v mnoha oblastech vidím, že se shodneme se s kolegy. Eh, v některých oblastech ještě bude probíhat diskuse, ale já se na ty diskuse těším. A příští týden, až se setkáme ve Štrasburku se, se stínovým zpravodajem, tak budeme také ještě uh, hovořit o všech problémech, které jste zasněli, nebo o všech obavách, které jste byly vyjádřeny. Dovolte mi vyjádřit se zaprvé k otázce pana L- Longa. Ona se ptala na ty takzvané holé země nebo nepřivlastněná způsobila půda. E, myslím si, že e, ve Skotsku a v severním Irsku je to problém, který e, existuje. Je tam velká, velký rozsah půdy, který, který pokud tedy by zde farmáři vyjádřili přání, eh, pokud bych chtěli, aby ta půda byla způsobila, tak by to mělo velký dopad. A určitě by se nemělo stávat to, aby farmáři, kteří mají ty určité pozemky spíše pro vlastní potřebu, spíše jak, jak si v uvozovkách pro zábavu, tak aby také měli eh, nároky na tyto, eh, na tyto platby. Dále zde byly vyjádřeny obavy paní Konety, která hovořila o tom, přechodu z těch historických systémů. Hovoří se zejména tedy o e, změně té platby. Chci zdůraznit, že jsem nehovořil o e, nějakých změnách rozpočtových e, přidělování. Určitě, určitě zde se nejedná o změny rozpočtu, jedná se o změnu toho systému plateb. A chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří eh, přispěli svými konstruktivními připomínkami a já doufám, že dosáhneme dohody, že dosáhneme schody a je důležité, aby tento výbor měl velice eh, jasné slovo a aby také dokázal formulovat politiku SZP po roce 2013. Děkuji. Děkuji. Čorči. Děkuji Čorčovi za to, že dokázal stručně schrnout tyto komentáře a nyní dám slovo panu komisaři. Chtěl bych mu poděkovat, že se zúčastnil dnešní schůze. A ještě mi dovolte připomenout datum eh, do 27. dubna. Předložte prosím případné pozměňovací návrhy. Je to tedy eh, lhuta 27. dubna a my očekáváme velký počet pozměňovacích návrhů, kterými se budeme muset eh, jaksi probírat, čili proto je zde tato lhuta a já se velice těším na další diskuse ohledně této zprávy a nyní dávám slovo panu komisaři. Děkuji vám ještě jednou, že jste mezi nás zavítal a přeji vám také mnoho úspěchů v další práci, v další debatě, která se týká budoucnosti společné zemědělské politiky.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 Já se nebudu ani pokoušet eh, učinit nějaké závěry této diskuze. Eh, je to diskuze ke zprávě, budete předkládat eh, pozměňovací návrhy a na plenárce budete hlasovat. Na začátku jsem již řekl, že si velmi vážím té práce, která byla připravena. Je to dobrý základ, ale jistě již nyní vidíte, jak různé jsou názory na tuto otázku a e, já se domnívám, že právě na základě těchto nejrůznějších názorů komise musí předložit něco e, koherentního. Právě to musíme udělat a musíme přitom zohlednit e, tuto diverzitu. Chtěl bych vyjádřit Eh, také to, co říkala paní McGuinness, aby komise byla jasnější a jednoznačnější, aby naznačila určitý směr. S tím souhlasím, komise by měla hrát tuto roli, ale pokud hned na začátku určíme jasný směr, nebude dostatečná marže a nechci proto tedy stanovovat jednotlivé přesné body. Já jsem přemýšlel o této zážitosti ještě předtím, než jsem šel eh, sem k vám, ale skutečnost, kdybychom eh, tedy odpovědi předkládali příliš rychle, tak bychom tím mohli eh, zabrzdit ochotu jednotlivců předkládat další návrhy. A proto ona debata, která má teprve proběhnout, je tak důležitá. Umožní nám totiž Eh, přesně si uvědomit jednotlivé cíle. A abych eh, se přece jenom snažil přiblížit eh, k těm otázkám a komentářům, které byly předloženy ohledně přímých plateb, tak eh, bych chtěl pohovořit o kritériích, která eh, budou použita. Byla zde otázka, jak redistribuovat, eh, jak přerozdělovat one přímé platby. Já bych řekl spíš, že je nutné si položit otázku, proč vůbec dávat přímé platby a teprve poté uvidíme jak. Ale nejdříve se musíme podívat na to, proč. Eh, pokud bychom si tuto otázku nepoložili, tak bychom měli problém s eh, argumentací pro tyto přímé platby. Eh, nevím, kolik lidí také chápe, jaký základ mají tyto přímé platby. Měli bychom se tedy podívat nejdříve na cíle, o které se snažíme těmito přímými platbami a teprve potom na jejich přerozdělování. Dále k otázkám, které nebyly propojeny se SZP jako takovou, ale o kterých se chci zmínit. A sice je to otázka jednání a dohod s třetími zeměmi a otázka kontroly. Eh, myslím si, že tato otázka byla předložena paní Heranskou. Eh, jedná se o bilaterální dohody eh, v oblasti středozemního moře a e, tam se to týkalo jak ovoce, tak zeleniny a jejich e, ceny. Přičemž otázka ověřování na hranicích je v kompetenci národních orgánů. Ty e, musí zajišťovat eh, realizaci eh, těchto opatření. To znamená, že španělské orgány, stejně jako ostatní členské státy, v této oblasti mají nástroje pro eh, provádění této politiky. Stejně jako ostatní členské státy také. Dále k rovnováze síly v potravinových řetězcích, paní Garcia. To je otázka specifická pro mlékárenský sektor máme určité nástroje umožňující zajistit rovnováhu. Budou předloženy příslušné návrhy ještě před reformou SZP 2013. Tím, že budou využity disponibilní nástroje je možné poskytnout rychlejší odpovědi na jednotlivé otázky. Pan Tarabela se ptal na otázku intervencí. E, musíme se podívat na mechanismus, který máme, na základě něhož je možné reagovat. Měli bychom se snažit zde postupovat efektivně a nepoužívat tyto nástroje příliš často. Středně době je však nutné se také podívat na to, zda tyto nástroje jsou dostatečné, pokud ne, je nutné je upřesnit. Myslím si, že krátkodobě je možné využít to, co již máme. K otázce pana Tabaždyho. Komise hlídá plnění smluv a musí zajistit stejně jako parlament a členské státy dodržování zákonů v této souvislosti. Jednalo se o půdu a zde se jedná i o otázky vnitřního trhu, eh, které nespadají do mého mandátu. A komise musí tedy ze hlediska zákonů intervenovat, protože musí hlídat dodržování smluv. Je nutné dodržovat eh, pravidla, která existují také v souvislosti s volným oběhem eh, zboží i nemovitostí. A to se týká také Spojeného království. Myslím si, že jsem probral tyto otázky, ke kterým jsem se chtěl hned eh, vyjádřit. Eh, zcela jistě tato debata bude pokračovat eh, co nejdříve a doufám, že se zúčastníte také oné červencové konference, abychom se podívali na to, jaké nové myšlenky budou předloženy. Takže ještě jednou vám děkuji za pozvání a ujišťuji vás, že vždy se zúčastním vašich jednání s potěšením. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaře, na pár vteřin teď přeruším schůzi, protože se chci rozložit s panem komisařem a pak nás čeká poslední bod a to eh, je kontrola výkonu prováděcích pravomocí komise ze strany členských států a k tomu se zmíníme velice stručně. Jedna minuta. Pauza na jednu minutu. Siamo, mi chiedo scusa, ma abbiamo i minuti contati. Dopo... Opravdu nám nezbývá příliš mnoho času, následovat bude schůze koordinátorů, tak se prosím eh, rozesaďte na svá místa. Online, Abbiamo l'ultimo punto allora. Čeká nás poslední bod na pořadu jednání. Prosím vás ještě o pár minut trpělivosti, zejména pak koordinátory, protože následovat bude eh, schůze s koordinátory po tomto bodu. Víte, že máme vyjádřit stanovisko ohledně kontroly výkonu prováděcích pravomocí komise ze strany členských států, a to pro e, zprávu výboru Jury. Jedná se o návrh týkající se nařízení podle článku 291 Lisabonské smlouvy, neboli jedná se o přechod ze starého systému komitologie k novým pravidlům e, vycházejícím z Lisabonské smlouvy ohledně delegovaných aktů. Prosím, dávejte na to pozor, protože Máme na to jen pár minut, ale je to velice, velice důležité téma. Chci vás informovat, že ohledně tohoto textu, který vám teď přečtu za pár minut, tato zpráva, kterou jsme tedy měli k dispozici, máme čas do 15. dubna, to znamená pouhé tři dny na pozměňovací návrhy. Takže vám to teď rychle přečtu. Vážení kolegové, tím, že vstoupila vstoup, eh, v platnost Lisabonská smlouva, Evropský parlament konečně má plnou pravomoc legislativní v oblasti zemědělství. Vícekrát jsme připomínali, že konečně jsme kolegislátory za absolutně rovných podmínek s radou. Lisabonská smlouva také změnila radikálním způsobem způsoby práce Evropské komise zejména takzvanou komitologii, která bude nahrazena delegovanými akty a nebo prováděcími akty na základě článku 290 a 291 smlouvy. Dávejte pozor, zatímco delegované akty mohou být vždy zablokovány Evropským parlamentem nebo radou, kteří mají možnost vyjádřit nesouhlas nebo e, zvrátit nebo te odvolat možnost e, delegace komisí u tohoto aktu. Prováděcí akty naopak neumožňují Evropskému parlamentu jakoukoliv možnost e, zasáhnout. Důležité je zdůraznit, že SZP je politika, která pokrývá obrovskou e, většinu e, bývalých e, komitologických úkonů. V roce 2006 například, to bylo poslední rok, máme údaje, bylo přijato komisí 1576 komitologických aktů. To znamená, že prováděcí opatření, která jsou některá velice důležitá, by takto byla přijímaná, aniž by eh, Evropský parlament mohl nějak zasáhnout. Téměř ve všech případech opatření se týkají společné zemědělské politiky eh, v rámci takzvaných eh, postupů řízení, které nepředpokládají úlohu parlamentu a vyžaduje tedy většinou kvalifikované většinu kvalifikovanou většinou členských států, aby rada se mohla postavit případně proti návrhu komise, s nímž nesouhlasí rada. Návrh komise, aby upravila tyto prováděcí akty, a teď prosím, opravdu dávejte pozor, Návrh komise na úpravu prováděcích aktů předpokládá automatický převod postupů řízení v eh, prováděcí akty, v prováděcí předpisy. Podle mne je tento automatický postup nepřijatelný pro náš eh, výbor, protože by poškozoval práva Evropského parlamentu a zejména pak eh, by škodil oblasti zemědělské politiky. Určitý eh, počet těchto řídících postupů, které se eh, týkají právě zemědělství, by totiž mohly mít i charakter eh, delegovaných aktů. Automatické převedení na prováděcí akty by připravil Evropský parlament o práva, které vyplývají z článku 291 smlouvy. Vzhledem k tomu, jak velký, o jak velký počet aktů se může jednat a jak složitý je postup rozlišení mezi delegovanými akty tam, kde parlament má právo veto, a prováděcími akty tam, kde parlament nemá právo veto a nemá žádnou kontrolu nad komisí, vyjednávání s, komise, s komisí s, eh, ohledně kolegislativy se musí vést případ od případu. Nejde proto možné eh, používat automatický postup tento, v tomto mém návrhu stanoviska já proto navrhuji, aby se eliminoval článek 10 z návrhu komise. Takže místo podle mého, eh, podle mne nepřijatelného automatismu by komise měla co možná nejrychleji předložit návrh, legislativní návrh k tomu, aby se mohla přijímat komunitární legislativa bez jakéhokoliv dalšího spoždění. Evropský parlament, na rozdíl od toho, co by si přála Evropská komise, by si měl udržet alespoň stávající práva a měla by být brána v úvahu eh, práva související s komitologickými úkony a eh, postup spolurozhodování, to je práva kontroly a plný přístup k informacím pro Evropský parlament. A abychom měli plné informace, považuji za nutné, aby Evropský parlament měl své zastoupení, které bude mít přístup na schůze se zástupci členských států. Což, jak víte, že jsme konali například eh, v té skupině na vysoké úrovni ohledně mlékárenského průmyslu. Jako kolegislátorové Evropský parlament a Rada by měli být schopni se postavit proti návrhu prováděcích opatření eh, komise, které by stály eh, proti základním normám, tedy proti eh, smlouvě. A Evropská komise by proto měla přijímat normativů v oblasti zemědělské politiky za společného zkoumání eh, dokumentů a rozhodnutí, zda využít konzultace, která poskytuje větší možnosti komisi, anebo eh, přeskoumání, kde má větší možnost eh, radě, by mělo být ponecháno parlamentu a radě, protože tež jsou kolegislátory základních aktů. A proto předkládám pozměňovací návrh 8 a 9. Vážení kolegové, v tomto stanovisku chceme zdůraznit naši vůli fungovat jako plnoprávní kolegislátoři i v oblasti společné zemědělské politiky a plně takto uvést platnost nové pravomoci, které nám umožňuje Lisabonská smlouva. Evropská komise nemůže nadále rozhodovat o budoucnosti ZZP bez demokratické kontroly Evropského parlamentu. Tím jsem skončil, děkuji. Eh, to je tedy můj návrh stanoviska ještě máme tři dny do poledne 15. dubna eh, na předložení pozměňovacích návrhů. Nemyslím, že by, by zde bylo vhodné teď otevírat diskuzi, ale je důležité, abychom si uvědomili, že tento aspekt je důležitý. Neměli bychom eh, umožnit automatické převedení eh, aktů na prováděcí akty in the next meeting before the vote. Ok, intanto do la parola ad Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ano, děkuji, pane předsedo. Milý Paolo, jenom krátce bych chtěl říci, že tě plně podporuji. Není možné, aby se rozhodovalo bez parlamentu. Plně tě podporujeme a toto stanovisko rovněž. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. Luís Capola Santos. Expressar, queria expressar em nome do grupo Socialistas e Democratas a mesma. Děkuji. Mám stejný názor. Bene, grazie. Non è che, non, non, natura... Děkuji. Samozřejmě se bude hlasovat. Nevím, zda si komise chce vzít také slovo. Prosím, Evropská komise. Minuta, prosím, nedéle. Euh, Monsieur le Président, merci beaucoup. Euh, Pane předsedo, děkuji, budu stručný a chtěl bych pohovořit pouze o článku 10. Tady je možná nedorozumění a chci to tedy vysvětlit. Eh, intence tohoto článku 10 automatické eh, postupy. E, toto nevyžaduje, aby jednotlivé akty se přizpůsobily e, těm delegovaným aktům. To znamená to, že existují oblasti, části, které by měly být eh, delegovanými akty, ale bylo by nutné se na to podívat. Toto však není předmětem článku 10. Článek 10 pouze čistě technicky říká, že se bude automaticky přecházet do nové komitologie. Článek 10 by totiž vedl k určitému chaosu, kdybychom měli určitou část eh, konzultativní, eh, komitologickou a podobně eh, paralelně. Takže měli, neměli bychom škrtnout článek 10, ale odlišit tyto dvě záležitosti. A sice jednou ta technická záležitost a potom politická záležitost eh, určitého ověření legislativního postupu, který ještě nebyl přizpůsoben tak, eh, aby bylo eh, možné jasně stanovit, které pravomoce jsou svěřené. Děkuji komisi za toto upřesnění. Je to přepsání tedy článku 10 k tomu, aby se předešlo zmatku a abych se tedy zohlednila Lisabonská smlouva. Evropský parlament nebyl zbaven této možnosti vzít si slovo, vyjádřit názor i ve e, výborech e, komitologických. Takže my čekáme, že se tento článek přepíše. Děkuji vám. Ještě někdo si přeje promluvit? Není tomu tak. Můžeme ještě uvažovat několik dní eh, o tomto tématu, protože se bude hlasovat na další schůzi. Dobrá. Tímto tedy uzavírám eh, schůzi výboru. Prosím koordinátory, aby ještě chvilku zůstali. Bohužel už to bude bez tlumočení, ale my to nějak zvládneme. Děkuji všem přítomným. Prossima riunione 3-4 maggio, eh?